Vážení kolegové, je půl třetí. Začneme odpolední částí schůze této krásné schůze výboru INTA. A samozřejmě také slavné schůze výboru INTA. Dalším bodem na pořadu jednání je bod číslo 14– Výměna názorů na obchodní dohodu mezi EU a Austrálií. Jak jsme se dohodli na e, začátku schůze, budeme se tím zabývat odděleně od e, bodu 15, e, který se týká obchodní dohody mezi EU a Novým Zélandem. A paní König nám asi řekne, proč to má smysl hovořit o těchto dvou tématech odděleně, ačkoliv se s vyjednáváním začalo ve stejnou dobu. A mandát pro obojí trval o něco déle, než se očekávalo, nicméně ho máme. A vyjednávání začala. Myslím, že první kolo proběhlo v červenci v Bruselu A paní Helena König je tady mezi náma, naše hlavní vyjednavačka. Mnohokrát děkuji. Ano, trvalo to nějakou dobu schválit mandáty, nicméně se nám to nakonec podařilo na konci května. Komisařka se vydala do Austrálie a poté na Nový Zéland, aby zahájila krátce poté vyjednávání. Měli jsme zahajující eh, slavnostní akci, eh, která byla velice eh, důležitou událostí s premiérem a byly, byla tehdy zahájena vyjednávání. A myslím, že cesta komisařky byla velice dobrá. Ukázalo se, že v Austrálii je velice silná podpora pro vyjednávání a rovněž to vytvořilo dobrou atmosféru pro první kolo vyjednávání, a které proběhlo od 2. do 6. července. A dostali jste k tomu písemnou zprávu. A během prvního kola eh, na věci pracovalo 70 pracovních eh, skupin. A navzájem si tyto skupiny eh, vyložily své postoje řešily se všechny kapitoly, kromě obecních ustanovení. A 12 dní poté byly e, vypracovány textové návrhy, takže jsme na tom intenzivně pracovali. A trvat dlouho získat mandát a tak jsme chtěli a co nejrychleji pohnout věci dále. A australská strana předložila tři texty. My jsme měli 12 textů, ty už jsou k dispozici online. Australská eh, strana eh, neměla ještě pevné stanovisko k našim eh, návrhům, nicméně i tak jsme byli eh, schopni eh, projít jednotlivá témata. Experti si vyměnili názory. Měli jsme velice dobrý základ pro vyjednávání a to také při diskuzích intenzivně pomohlo. Eh, celkově můžeme říct, že jsme měli otevřené a dobré diskuze a, a došlo k dobrému navázání kontaktu mezi vyjednavači. Eh, je skutečně ehm, vidět, eh, že na obou stranách jsou velice ehm, zkušení vyjednavači, ehm, ať už se jedná o Austrálii nebo Nový Zéland. Ačkoliv eh, v celé řadě kapitol se shodneme, existují eh, některé oblasti, které představují výzvu. Znáte tyto oblasti? Eh, jede především o citlivé otázky v oblasti zemědělství, hovězí, cukr, A další dále zadávání veřejných zakázek a, a otázky SBS. A dohodli jsme se na ambiciozních časových lhůtách, proběhne celá řada videokonferencí, především v oblastech, kde ještě nemáme textové návrhy. A v týdnu od 24. září hlavní vyjednavač eh, z Austrálie přijede sem, budeme, eh, sejdeme se s ním a zhodnotíme videokonference, které do té doby proběhnou poté dojde k druhému kolu vyjednávání v týdnu od 19. listopadu. To bude neveřejné jednání. A celkově lze říci, že um, stát byl dobrý, jak se očekávalo. A myslím si, že všechny strany jsou um, nadšené a s velkým nasazením se vyjednávání účastní. Já bych chtěla také poděkovat parlamentu a především výboru INTA za zprávu, kterou jste předložili k těmto vyjednáváním. Je to důležité vyjednávání. Existuje celá řada partnerů, které mají více preferenční přístup. Existují oblasti, jak jsem řekla, kde máme eh, společný eh, přístup eh, oblasti, kde půjdeme určitě eh, rychle dále. Myslím si, že zde vysíláme velice eh, důležitý signál. Ukazujeme, že věříme eh, v dohody o volném obchodu, že věříme v přístup založený na pravidlech a já si myslím, že právě v tomto období je to nesmírně důležité takovýto signál vyslat. Děkuji paní König a nyní předávám slovo panu zpravodaji Mojstrovi. Děkuji, pane předsedo, děkuji hlavní vědnavačce. A je skutečně dobré, že eh, máme tuto diskuzi právě teď po prvním kole vyjednávání a další eh, práce proběhne v září a v říjnu. Jak eh, řekla hlavní vyjednavačka, můžeme říci, že Evropský parlament opakovaně ukázal od roku 2016 třikrát v různých usneseních eh, ukázal, že silně podporuje eh, tato vyjednávání s velice důležitým partnerem. Samozřejmě jsou zde některé problematické body, ale to není eh, nic, co by bylo typické pouze pro Austrálii. Toto vyjednávání je velkou příležitostí pro nás a pro Austrálii, abychom se vzdálili některým předsudkům nebo některým tradičním přístupům, jak tomu bylo dříve, že jsme se soustředili pouze na zemědělství, i když zemědělství je nadále důležitou součástí vyjednávání. Já jsem v minulosti Eh, řešil otázku SZP a eh, víme, že eh, SZP se v současné době velice mění, že už neplatí stará kliše. Jsem velice rád, že biznis v Austrálii i v Evropě silně podporuje toto vyjednávání. S panem Langem jsme minulý týden se setkali s panem Koskrouvem eh, z Austrálie, který také vyjádřil silnou podporu těmto vyjednáváním. Ehm, stejně tak eh, tato vyjednávání podporuje i evropský biznis. Eh, chtěl bych upozornit všechny na konzultaci online, která je otevřená do 7 září. Eh, můžete se všichni zúčastnit, protože to eh, pomůže komisi i Evropskému parlamentu při vyjednávání. Otázka na komisi. Kdy budou zveřejněny výsledky analýzy? To je eh, moje otázka. Tyto výsledky jsou pro nás velice důležité. Bude důležité pro mě a pro mé kolegy, abychom měli přístup k výsledkům analýzy. Jak asi víte, eh, Zpráva eh, z prvního kola ukazuje, že existuje odhodlanost na obou stranách. A obě strany se velice dobře znají, znají své priority a citlivá témata, takže máme skutečně eh, všechny důležité přísady pro úspěšný postup vyjednávání. Um, pro Austrálii je důležitý přístup na zemědělský trh, um, a GI, zavadávání veřejných zakázek, a pravidla SPS. A další důležitá otázka je, zda už se objevují nějaká řešení eh, citlivých otázek pokud mají být vyjednávání rychlá, je potřeba citlivé otázky řešit od začátku. A tímto se dostávám k časovému harmonogramu. Druhé kolo se plánuje na 19. listopadu. Zdá se, že je zde velký odstup mezi prvním a druhým kolem vyjednávání. Mě by zajímalo, proč tomu tak je. A Eh, jak řekl Juncker, chce, Juncker, on chce dokončit tato vyjednávání do konce této komise. Je to realistické? Eh, kdy proběhne první výměna nabídek? Mě trochu eh, překvapil tento paralelní proces dialogu o obchodní politice, který probíhá paralelně e, s tím multilaterálním procesem. Je nutné tyto dva procesy e, oddělovat nebo se nějakým způsobem překrývají. E, já si nejsem vědom toho, že by to tak bylo u některých předchozích vyjednávání. A v neposlední řadě, pokud jde o kontext, poslední politické změny v Austrálii budou mít nějaký dopad eh, na časový harmonogram nebo na obsah vyjednávání? Eh, pokud ano, potom jaký? Děkuji za tyto zajímavé otázky. Nyní předám slovo stínovým zpravodajům a každý na dvě minuty. Karolín. Já budu velice stručná. Paní Kjönek, vítám vás zde v parlamentu. Děkuji za to, co jste řekla. Samozřejmě jsme velice s velkým očekáváním se těšili na první kolo vyjednávání. Já bych chtěla na začátku říct, že nás velice těší, že je zde eh, transparentnost, že vyjednávací mandát byl zveřejněn a doufejme, že to tak eh, bude i nadále pokračovat. Eh, doufejme, že budete transparentní, že také občané budou informováni, že bude možné si zde vyměňovat názory a že budete prezentovat výsledky. Mělo by to tak být u všech vyjednávání. Mám několik otázek. Pokud je o Nový Zéland a Austrálii, vy jste řekla, že jste prošli všechny kapitoly. Moje otázka je, jak to teď vypadá, pokud jde o liberalizaci služeb. Mm, jaký přístup zde máte? Pozitivní seznam nebo negativní seznam? Dále oblast zemědělství. Víte, že jsme schválili usnesení. V tom stojí, že citlivé produkty by měly stát mimo vyjednávání do jaké míry to Austrálie přijala, jak to tedy vyjednávací partneři vnímají. Dále, pokud jde o trvalou udržitelnost, eh, mně připadá eh, tato věc nesmírně důležitá. Zde znovu a znovu hovoříme o tom, že tato eh, kapitola trvalé udržitelnosti by měla být posílena. Hovoří se zde také o sankčních mechanismech. Víme, že Austrálie je členem komplexní dohody o transpacifickém partnerství. Zde existuje také, e, zde existují sankce týkající se nedodržování pravidel, takže ze strany Austrálie, Nového Zélandu by to nebyl problém, jak to vypadá ze strany Evropy. A další kapitola boj proti korupci, hovořili jste o tom, je to také zahrnuto do vyjednávání. Podobně je tomu také s daňovými úniky. Další důležitá věc jsou, je rovnost pohlaví, jakým způsobem jsou ženy zahrnovány do celého procesu vyjednávání o dohodě. A další důležitá věc, um, obezřetnostní princip, jaký je zde australský přístup. Děkuji. Děkuji. Emma McClarkin za EKR. Děkuji. EKR eh, od jakživa výrazně podporuje vyjednávání s Austrálií, samozřejmě no- i s Novým Zélandem, ale nejprve se zaměříme na Austrálii. Jsme rádi, že eh, první kolo je v běhu. Vítáme ambice obou stran. Podařilo se nám již eh, pokryt mnoho otázek budoucí dohody. A je důležité, aby komise i nadále udržela intenzitu jednání, aby udržela eh, odhodlání závazek eh, a abychom eh, dodrželi ten nabitý harmonogram, který jsme si vytyčili. Ale samozřejmě je tu určitá nejistota po událostech v Austrálii a po panu Mousemu chci se zeptat, zda máme nějaké dodatečné informace, jestli tu byly nějaké dopady eh, té situace v Austrálii na mandát nebo ne. Možná, že ministr pro obchod již byl jmenován, tak máte s nimi nějaký kontakt? Bude komise schopna zajistit eh, přístup tržní v nadcházejících měsících? Budu očekávat vaši odpověď. A bude také nějaká možnost eh, kapitoly o digitálním eh, elektronickém obchodu. Austrálie v eh, víceméně se snaží být v čele, pokud jde o ambiciozní návrhy v oblasti digitálního hospodářství. Mm, replikovat, následovat, navázat na. LC Katainen za Aldem. Děkuji vám. Takže jsem rád, že konečně se eh, nám podaří eh, v brzké době pokročit v jednání s Austrálií. Jsou to eh, dlouholetí obchodní partneři Evropské unie a navzdory těžké situaci se nám podaří snad dosáhnout eh, skvělého pokroku ve prospěch obou stran. Společným cílem je rozvinout um, pravidla spolupráci v rámci VTO. Je důležité, abychom obnovili důvěru v eh, globální eh, trh Nezapomínejme, že i když tyto státy jsou si blízké, vyjednáváme s nimi zcela samostatné dohody. To je obzvlášť důležité pro sektor zemědělský. Kumulativní eh, účinky musí být vyvážené. Zemědělství je jedno z citlivějších otázek a já doufám, že budeme schopni zaj- eh, hájit zájmy E, evropských producentů. Austrálie je jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik světa a je to e, výz, také významný konkurent. Důležitým partnerem je také Nový Zéland. A chceme přivítat jej, jejich ucelený, ucelenou obchodní agendu. Ehm, s, s Novým Zélandem si rozumíme v mnoha mezinárodních otázkách. Nový Zéland se eh, víceméně přiblížil v Evropské unii v mnoha předchozích závazcích a dohodách a doufám, že budou jednání rychle dotažena. Děkuji. Klaus Bochner za zelené. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Záměr nové australské vlády odstoupit od eh, pařížské smlouvy neznepokojuje jenom Australany. Austrálie je největším vývozcem uhlí na světě. Na základě zprávy podle prvního kola vyjednávání se mi zdá, že dosavadní praxe, jak tedy se přistupuje k mezinárodním dohodám, eh, vedlo k eh, výměně celé řady dohod a mě by zajímalo, co to přesně je. A potom mám ještě druhou otázku. Co udělá komise, pokud se Austrálie opravdu stáhne z té pařížské dohody? Bude to při vyjednávání tvořit červenou linii, nebo to budeme prostě akceptovat jako velký obchodní blok? Máme přece na světě velkou odpovědnost a musíme se dívat nad rámec vlastního zisku. Děkuji. Děkuji. Chci připomenout komisi v tomto kontextu, že v, v červenci na plenárce přijal parlament usnesení s drtivou většinou všech politických skupin, aby nikdy nebyla uzavírána obchodní dohoda bez odkazu na klimatické dohody a jejich implementaci. Za GUE, paní Miner, děkuji vám. Chci poděkovat panu Mojsemu, paní Laster za veškeré jejich úsilí v roli zpravodaje. Vyjednávání s Austrálií již eh, začala. Nemám nic proti Austrálii či Novému Zélandu. Ale problém je, že narůstá globální doprava přes půlku světa a to lze těžko sladit s pařížskými cíly. A pokud to nechce podpořit Austrálie, tak my ano. Musíme zvážit veškeré náklady na dopravu. Protože firmy, které jsou na druhé straně světa, eh, ty, tam, ty, ty mohou fungovat efektivně z environmentálního hlediska pouze, když odstraníme tyto dopravní eh, náklady. Víme, že je to důležitá otázka a potřebujeme vědět, jakým způsobem to bude eh, zapracováno, promítnuto do jednání a konečně je tu také otázka regulační koordinace. Představuje se to tedy jako možnost eh, toho, abychom byli vstřícní klientsky, ale ve skutečnosti spíš jde o ty firmy samotné. To sdělení, dokonce ta komunikace není vůbec veřejná. Ani, ani dokonce ani pro poslance. Takže já bych si přála vědět, jakým způsobem tohle bude v jednání ošetřeno. Abychom řešili ty vyjednávací kanály, které jsou zcela mimo kontrolu parlamentu. Yeah, um, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, vítám vás a paní Miner tedy vítám po letních prázdninách. Teď udělám spíš takovou jenom lehkou analýzu uh, a mám takovou uh, otázku na komisi. Pokud jde o volný pohyb osob mezi Austrálií a Evropskou unii, byla o tom někdy řeč? je tu nějaká doložka o volném pohybu osob mezi Evropskou unii a Austrálií? To by bylo rozumné. Ne, místo toho se mluví pouze o přístupu, aniž se hovoří o volném pohybu. A ještě další otázka. Byl ve vyjednávání nějaký návrh, že by Austrálie měla platit za přístup na evropský trh? Protože zdá se, že to se nyní žádá od uh, Spojeného království. A proč je komise tak zaujatá vůči Spojenému království? A proč se po nás chce 40 miliard, já nevím teď čeho, jestli eur nebo uh, liber, ale za, za ten přístup máme platit? Ještě další otázka. Zpráva z prvního kola jednání. Nenašel jsem příliš žádný odkaz na to, co ta jednání vlastně jsou, jaké jsou návrhy v oblasti zemědělských komodit, což je vždycky ožehavá eh, záležitost, citlivá záležitost ve všech eh, obchodních dohodách. Je tam něco o energii a surovinách. A jaký, jaký je tedy k tomu postoj? mohu říci, že text Evropského parlamentu zmiňuje zemědělské eh, produkty v podsekci je, ale možná bychom tam mohli mít nějaká základní fakta, protože ta tam nejsou. A nevím jinak, jestli je tu chuť eh, vyslechnout si trošku něco z historie, ale skutečnost je taková, že když jsme definitivně vstoupili do Evropské unie v roce 1975, kdy již vypršely přechodné dohody, tak jsme měli eh, eh, obchodní dohodu s Austrálií, ale my jsme se na to k tomu obránili úplně zády. Prostě jsme to roztrhali. A údajně eh, je lepší být součástí Evropské unie, protože je pak daleko pravděpodobnější, že budete moci dojednat eh, obchodní dohody. No a teď po 40 letech o tom eh, pořád jen mluvíme. Takže můžete prosím odpovědět na mé přímé otázky, zejména pokud je o zemědělství. Ano, pak dáme eh, slovo velvyslanci Austrálie v Evropské unii. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi, děkuji zpravodajům za jejich připomínky. Co se nás týče, tak to bylo první kolo mm, a většinu eh, času jsme strávili diskuzí o tom, jak vyjednávat. Jak dotáhnout jednání. Jinak bych souhlasil s poznámkami paní Koenig, že to bylo konstruktivní. Ta práce byla velice užitečná. Myslím, že jsme nabrali dobré tempo. Eh, usilujeme o ambiciozní dohodu. Nyní, kdy eh, světový obchod čelí mnoha různým tlakům, tak je imperativní, aby jsme jasně podpořili obchod založený na pravidlech a obchod, eh, který je spravedlivý, férový a otevřený. Samozřejmě tu budou některé výzvy pro tu jednu či druhou stranu, ale my se snažíme najít cestu vpřed, najít eh, určitá řešení, která budou eh, obou straně přijatelná. A já se pokusím teď odpovědět na co největší počet těch otázek. Máme pana, eh, nového pana premiéra, pana Mo, na senator Birmingham je eh, ministr pro obchod a také máme nového ministra Payna. A pan minister Morrison usiluje o maximum kontinuity eh, a ještě předvídatelnější obchodní politiku, než to bylo v, u, v případě eh, vlády pana Turnbulla. A nemám samozřejmě žádný, eh, žádný materiál na papíře, ale aspoň takové instrukce jsem dostal od vlády. No a vláda i nadále bude se snažit prosazovat eh, eh, obchodní vyjednávání. Pokud jde o pařížské cíle, tak mě překvapilo to, co tady zaznělo eh, z pléna, že, by, že Austrálie tedy by se, nějakým způsobem stahovala z, od pařížských dohod. My jsme učinili závazky a jsme odhodláni je dodržovat. Stejně tak se snažíme Eh, se připojit k, k globálním krokům, které mají eh, zmírňovat klimatické změny. Jinak, co se týče harmonogramu, tak není žádná definitivní lhuta pro dotažení jednání. Chceme ale, aby výsledek byl co nejucelenější a e, domníváme se, že je nezbytné, abychom neobětovali uh, kvalitu na oltáři uh, rychlosti ale domnívám se, že můžeme rychle pokročit a myslím že si, že to eh, první kolo rychle eh, tedy prokázalo, že, eh, že, se nám, že se nám daří poměrně dobře. Pokud je o zemědělství, tak usilujeme opět o celostní dohodu, takže určité vylučování produktů a otázek je nekonzistentní tím bychom jak si zmenšili celý ten balíček a celou naši ambici. Takže my si myslíme, že na začátku jednání bychom měli mít na stole vše eh, v zájmu dosažení mm, optimálního výsledku. V oblasti služeb si přejeme výsledek, eh, díky němuž budou služby v lepším postavení, budeme mít transparentnější prostředí pro obě strany zejména v digitální oblasti. Rovněž jsme odhodláni prosazovat ustanovení, která mají mm, eh, umožnit vládám regulovat na obou stranách. Myslím si, že to je zatím eh, vše. A ještě poslední poznámka. Kromě našich bilaterálních, eh, bilaterálního úsilí, tak také spolupracujeme multilaterálně ve VTO. Tento prostor multilaterální je také důležitý naše úsilí může eh, vnést nový život do eh, jednání v rámci VTO, zejména pokud jde o řešení sporu a také oživení VTO jakožto vyjednávacího fora. Děkuji mnohokrát, pane velvyslanče, a slovo má paní König. Děkuji, děkuji mnohokrát za všechny otázky. Začnu jednou z těch, které byly položeny jako první oddělené vyjednávání s Austrálií a Novým Zélandem. To je, myslím, jasné. Hovoříme o dvou oddělených ekonomikách. Budou to dvě obchodní dohody, které budou respektovat rozdíly, priority pro Austrálii a Nový Zéland a i pro nás. A každé eh, jednávání bude eh, vycházet eh, z toho rozhodnutí, které jsme přijali před dávnou dobou. Takže jsem přesvědčena o tom, že to je správný postup a uvidíme, eh, jak rychle se posuneme v obou případech vyjednávání. Pan velvyslanec se o tom také zmiňoval. Budeme se snažit pokročit co nejrychleji spolu s Austrálií Chtěl bych využít této příležitosti a odpovědět na otázku časového rámce. V této souvislosti eh, předseda Juncker eh, udělal eh, jedno prohlášení, že mandát ještě nebyl schválen. Je třeba reagovat velice rychle. Druhé kolo vědávání bude probíhat v listopadu, ale jsme připraveni postupovat, jak to jenom bude možné. Ale Zahájili jsme poněkud pozdě, takže to představuje tedy eh, velkou výzvu pro tento mandát komise. Co se týče konzultací online, Obvykle to trvá několik měsíců, tak tři měsíce, než získáme odpovědi. Některé společnosti, respektive organizace, které předkládají návrhy, také mohou požádat, aby se tyto informace veřejně nezdělovaly. Máme velice otevřený přístup a v závislosti na tom, kolik odpovědí dostaneme, snažíme se je skompilovat, takže jinak jsme eh, eh, ochotni je dát k dispozici. Řešení, která eh, vyplývají z prvého kola vyjednávání, na to ještě příliš záhy. Já se domnívám, že obě strany eh, musí eh, pracovat, eh, takže by bylo příliš záhy přemýšlet o možných řešeních. Jistě na obou stranách se objeví různá řešení a my budeme schopni se o tom přesvědčit, až bude vyjednávání pokračovat. První nabídka prvky, které byly vyměněny. Zahájili jsme diskuzi o parametrech pro předkládání nabídek. Já si myslím, že to je jasné. První posuzování nabídek bude v listopadu a e, budou se diktu, diskutovat v některých kap kapitolách a bude to tedy záviset na hlavním vyjednavačích a e, budeme mít také videokonference. Klíčovým aspektem, jak že zaznělo, e, jsou pro nás zeměpisná označení a potom pro Austrálii je klíčovou otázkou přístup k zemědělskému trhu. A uvidíme, jak to bude moci postupovat paralelně. Já eh, neznám ty modality, ale eh, budeme muset usilovat o paralelní práci na eh, obou kapitolách, protože na obou stranách jsou ještě některé otázky. Dialog k obchodní politice, to, k, v tom jsme pokračovali pravidelně ve vztahu s Austrálií. To je tedy e, souběžná aktivita diskuze v rámci VTO a to budou vždy tedy oddělené bilaterální otázky, tedy otázky, které se řeší v rámci VTO a e, o těch můžeme také jednat, pokud e, budou stát za tu diskuzi a také budeme diskutovat o tom, co se odehrává v rámci jiných vědnání vzdělávání a může to být e, e, zajímavé. Takže toto jednání, tento dialog je tedy e, obvykle jednou za rok. K otázce služeb ještě nebyl předložen žádný text. Ještě nebylo rozhodnuto, jaká bude architektura kapitoly věnované službám. Známe tedy preference Austrálie. Preference vychází z negativních seznamů. Jsou s tím určité zkušenosti, ale stále ještě nebylo rozhodnuto o této otázce. Na druhé straně máme velmi mnoho společného, společný základ, protože jsme se účastnili jednání o smlouvě TISA, takže pokud jde o služby, tak to máme opravdu značný společný základ, na který můžeme stavět. Doufáme, že se nám podaří dále vést diskuze o parametrech eh, předkládání nabídek. Další kolo se bude konat v roce 2019, ale jistě to musím ještě projednat s hlavními vyjednavači. Myslím, že z zprávy vyplývá, že předkládáme koncepty jako základ k diskuzi a víte, máme akční plán, který zahrnuje 15 eh, bodů a týká se to eh, eh, lepší implementace kapitoly TST a chceme se zaměřit na zlepšení eh, implementace na základě těchto bodů. Co se týče pařížské úmluvy, tak se domnívám, že jsme již slyšeli Co se týče pařížské eh, úmluvy, tady se vedou souběžně diskuze, tedy k té klimatické úmluvě jsme slyšeli opravdu velice dobře a myslím, že je to také dobře známo, jaký postoj zastává komise. My jsme tedy pro eh, provádění pařížské úmluvy a my očekáváme, že alespoň minimum se objeví v textu eh, dále kapitola věnovaná korupci. Víte, víte, že jsme rozpracovali ustanovení, které jsme předložili v Mexiku a později taky v rámci eh, čilské dohody. Bylo tedy dohodno, že budou eh, v té čilské dohodě pilotní příklady. V současnosti tedy eh, nechceme předkládat v té dohodě s Austrálií žádné pilotní příklady. Nevím, jestli Austrálie, Nový Zéland nebo Některé další tady vidí nějaké velké riziko eh, korupce, ale zatím to není tedy třeba mít takováto ustanovení v textu digitální obchod, eh, je tu zmínka eh, také ve zprávě. Máme různé způsoby, jak řešit digitální obchod, lomeno e-commerce elektronický obchod. O tom se bude diskutovat při příštím kole jednání, ale je jasné, že určitá ustanovení budou věnována tomuto tématu. Jak jsem již eh, eh, říkala, naše postoje se momentálně liší, takže tedy uvidíme, kam se dostaneme. Dále, co se týče oddělených eh, smluv. My jsme v kontaktu s občanskou společností a máme také celou řadu mechanismů, jak konzultovat otázky s občanskou společností. Eh, konzultace probíhají, setkáváme se se zástupci občanské společnosti velice často eh, za účelem různých eh, jednání. Volný pohyb eh, osob. Eh, tady žádnou takovou doložku nemáme. Chceme se samozřejmě také v oblasti investice a obchodování se službami posunout dále. Z pravidla se navrhne nějaký text, týká se to pohybu obchodníků, v souvislosti s investicemi, ale není tím eh, míněn volný pohyb osob jako takový zemědělské produkty. Nevím přesně, co myslíte svou otázkou. Eh, další otázky přístupu eh, k zemědělskému trhu, než je uvedeno v textu. Já jsem již řekla, k tomu se dostaneme, až si vyměníme první nabídky. Dále energie a suroviny, to je také nesmírně důležitý aspekt. Důležitá otázka pro Austrálii, pro nás, a to je jedna z nových kapitol, které jsme vytvořili při vyjednávání. Někdy to jsou ustanovení, někdy celé kapitoly. Je to velice důležité, protože Austrálie je velice důležitým vývozcem surovin. a budeme se snažit mít trhy otevřené a dospět ke společnému názoru, ale tedy uvidíme, Eh, jaké ty názory budou. To je vše, tedy krátké zhrnutí z úst našeho zpravodaje. Což si odnáším z této diskuse je eh, konstatace, že náš eh, výbor to celku podporuje. Já jsem to tak vnímal, budeme se snažit dosáhnout komplexní dohody a preferovat kvalitu před kvantitou. A bude to taková demokratická reinkarnace tohoto parlamentu, kdy budeme hlasovat pro a jsme rádi, že jsme slyšeli ujištění z, od australského eh, velvyslanectví, takže jsme rádi, že i komise má velice tedy eh, solidní postoj tak vůči eventuálnímu stažení se z cílů pařížské úmluvy, takže mohu eh, tu střednědobou budoucnost sledovat eh, docela s optimismem. Děkuji. Dále máme na pořadu jednání bod 15 a to je obdobná tématika eh, s Zélandem, tedy jak vypadá vyjednávání mezi EU a Novým Zélandem. Proběhlo kolo vyjednávání s Novým Zélandem. Bylo to krátce po vyjednávání s Austrálií, bylo to také zde v Bruselu. Dostali jste k dispozici zprávu a návrhy textů, které jsme předložili. Postali jsme to výboru INTA. Během tohoto vyjednávání jsme hovořili o všech kapitolách, pokud jde o obchod. Podobně jako u vyjednávání s Austrálií, eh, naše protistrana byla extrémně profesionální a velice dobře připravená, takže to je dobrý začátek měli jsme trochu detalnější diskuzi, protože, týden, protože to vyjednávání proběhlo eh, dva týdny po vyjednávání s Austrálií, takže eh, Novozélandané měli více času podívat se na těch našich 12 návrhů a celá řada článků už byla dohodnuta, jak jste eh, to viděli také v zápisu ze schůzek. Zároveň jsme řešili některé věci týkající se Ehm, některých eh, článků, u kterých jsme se hodně přiblížili. Eh, v celé řadě kapitol jsme se byli hodně eh, blízko, určitě to není překvapující po té dlouhé přípravě. Záve, zároveň víme, ale že zde budou některé výzvy, týkající se především také zemědělství, ovce, zemědělské označení, mléko, a tak dále. Už eh, při přípravě jsme ale eh, se snažili tyto věci eh, řešit. Víme, že nejsou neřešitelné, takže se nám určitě řešení podaří nalézt a to je určitě ten pocit, s jakým jsme s vyjednávání odcházeli. A během podzimu budou vyjednávání pokračovat. Někdy v říjnu proběhne první kolo na Novém Zélandu, takže celkově druhé kolo vyjednávání. Očekáváme, že eh, předložíme některé textové návrhy pro toto kolo, především pokud jde o transparentnost, eh, dobré, dobrá regulatorní praxe, udržitelný eh, rozvoj, otázky fitosanitární a sanitární. A to jsou ta témata. A probíhá vyjednávání o některých ožehavých otázkách. Eh, nemáme v plánu postupovat rychleji s Novým Zélandem než s Austrálií. Eh, chceme postupovat rychle jak s Austrálií, tak s Novým Zélandem. A také cesta na Nový Zéland nebo do Austrálie je trochu delší než eh, k jiným obchodním partnerům. Pan Kaspary. Děkuji, pane předsedo, kolegové, kolegyně. My všichni jsme během léta sledovali, že situace na světě není stabilnější, než byla dříve a že po mnoha letech se konečně snažíme postavit eh, naše vztahy s Novým Zélandem na nový základ. To je, myslím, velice dobré. Máme zde velkou eh, příležitost. Eh, bohužel USA se stahují z tohoto regionu. V tomto regionu je Čína stále sebevědomější. A pokud my pokud se nám podaří uzavřít novou dohodu s Novým Zélandem, potom, aby se nám mohlo podařit celou situaci trochu stabilizovat. Zároveň eh, s ohledem na stahování USA a rostoucí eh, vliv dalších obchodních partnerů máme šanci eh, prosadit některé věci, které jsou pro nás důležité v oblasti bezpečnosti, standardů a tak dále. To všechno se může odrazit v této dohodě a doufejme, že se nám to poté podaří prosadit také na globální úrovni. Já myslím, že ta vyjednávání byla velice dobře připravená. My jako Evropský parlament jsme také žádali o informace, dostali jsme informace. Jasně jsme také řekli, že existují určité požadavky, podmínky, které jsou pro nás důležité, například pokud jde o veřejné služby, pokud jde o standardy. Evropská komise tyto věci už zohlednila při vyjednávání s Kanadou a dalšími zeměmi. Já určitě budu rád, paní Königová, když vyjednávání budou probíhat co nejrychleji. Já doufám, že se vám to podaří. Měla by být vytvořena stabilita. Další věc. Já bych také byl rád, abychom našim podnikům dali co nejdříve nové eh, možnosti. Ehm, podnikům, které chtějí být aktivní eh, na novozelandském trhu. A také bych byl rád, abychom některým jiným obchodním partnerům ukázali, jak mohou fungovat mezinárodní obchodní dohody, bilaterální obchodní dohody, že mohou vést a ke zlepšení situace, ke stabilizaci. A já bych byl rád, abyste nám i nadále posílala dokumenty A e, také si myslím, e, že byste se mohla zamyslet nad tím, jak včas informovat občany Evropské unie ehm, o této dohodě s Novým Zélandem, tak abychom se vyhnuli potenciálním negativním e, ohlasům. A měl jsi na mysli nějakého specifického obchodního partnera, kterému si chtěl vyslat signál? Říká předseda. Stínový zpravodajové, dvě minuty každý. Karolína má slovo jako první. Mnohokrát děkuji. Eh, já bych chtěla přivítat eh, velvyslance. Děkuji eh, za výměnu názorů. My už jsme slyšeli hodně o Austrálii. Něco z toho platí také pro Nový Zéland. Já mám ale nyní otázku. Samozřejmě jde o e, rychlost, ale neměli bychom e, zajímat, e, zapomínat ani na kvalitu. Je potřeba, abychom měli tolik času, kolik je potřeba na to, abychom měli vyrovnanou a dobrou dohodu která bude pozitivní jak pro Nový Zéland, tak pro Evropu. To si myslím, že je snad jasné. A pokud jde o um, normy, pracovní normy MOP, Nový Zéland je ratifikoval. Mě by ale zajímalo, ale ne všechny, mě by zajímalo, jak eh, s tím nakládáte. A Eh, například ehm, budou eh, vyjednávání u až poté, co tyto eh, normy MOP budou ratifikovány v Austrálii a na Novém Zélandu. Dále vyjetí některých citlivých produktů v zemědělství. Jak na to Nový Zéland reaguje? Ehm, přiblížily se nějak ehm, naše a jejich názory a také obezřetnostní princip. A ten je zásadní také při vyjednávání s Novým Zélandem. Ehm, pokud jde o výměnu údajů, o digitální obchod, eh, to je naprosto eh, zásadní věc. Eh, do příštího kola půjdete v této oblasti už s konkrétními návrhy. Nyní za EKR Emma McClarkin. Já zastupuji Davida ten má na starost Nový Zéland. Stejná otázka jako předtím. Máme připraveny nějaké konkrétní nabídky pro Nový Zéland? Existuje e, nějaký plán pro rychlejší vyjednávání pro Nový Zéland a e, jak e, to monitorujete, jestli Austrálie nebo Nový Zéland případně jsou schopni postupovat rychleji? A bylo by to pro ně možné? A děkuji Klaus Buchner za zelené. Mnohokrát děkuji. Já bych se chtěl ještě vrátit k tomu, jak to vypadá s řešením sporů. Hovořilo se zde o, o pokrocích, jak tyto pokroky přesně vypadají a kde vidíte ty hlavní problémy na novozélandské straně v této kapitole. A další otázka, to už zde zaznělo, kapitola o trvale udržitelném rozvoji. A zde se zdá je určitý příslip obou stran. Chcete mít ale prosaditelnou kapitolu se sankčním mechanismem nebo jako doposud jenom pěkná slova? Bylo by to možné říci také tak, že e, nadále budeme mít takového kivyho bez zobáku. Chudák zvíře, říká předseda. Zague a Nelly Miner. Děkuji, pane předsedo. Já v podstatě to, co jsem říkala o Austrálii, už eh, pokrylo Austrálii i Nový Zéland, ale já jsem nezískala odpověď na jednu otázku a chtěla bych ji slyšet, takže to eh, zopakuji. Takže jenom ta jedna otázka. A bude součástí vyjednávání zahrnutí nákladů eh, na dopravu. A ještě jedna otázka, a bude obezřetnostní princip součástí vyjednávání? A, a, a také, jak to vypadá s pozicí parlamentu? Nyní David Martin. Děkuji, předsedo. Dnes dopoledne jsme hovořili o novém nařízení o ochranných doložkách. A týká se to eh, Větnamu a dalších zemí, a, ale mělo by se to dotknout eh, také Austrálie a Nového Zélandu. Eh, už jste o tom nějak s těmito dvěma zeměmi hovořili. K tomu, co říkala Emma a e, zpravodaj, já e, samozřejmě chci, aby byla spíše kvalita než rychlost, ale s ohledem na to, že Nový Zéland má e, v podstatě ty jedny z nejlepších vyjednavačů v oblasti obchodu světa, je to také velice progresivní ekonomika, má silné sociální i environmentální standardy pokud vyjednávání půjdou dobře, nemohly by tato vyjednávání s Novým Zélandem být rychlejší než s Austrálií? Já si myslím, že většinou jednání trvají strašně dlouho a zde bychom mohli ukázat dobrý příklad rychlého vyjednávání. A pan Dartmouth? Mnohokrát děkuji. Nevím, ne, jestli jste viděli film Groundhog Day. Tam hrdina v podstatě žije znovu a znovu ten stejný den. Já mám pocit, že tohle je eh, takových neustále opakovaných deset minut dokola a dokola znovu a znovu, protože moje otázky jsou eh, zase stejné, jako když jsme hovořili před chvílí o Austrálii. Ale v jedné věci chci být velice specifický. Jak ví zástupkyně komise, ale možná to neví všichni kolegové, odvětví zemědělství je mnohem důležitější v ekonomice Nového Zélandu než v ekonomice u, u Austrálie. A zde v podstatě není nic moc o zemědělství. Tak jak to vypadá se zemědělstvím? Usnesení eh, navrhuje, že by eh, měly existovat celní kvóty a, a případně přechodná období. To jsou připomínky z usnesení parlamentu. Podporuje to komise? Dělá to komise? Prosazuje to? Můžete nám říci, jak eh, nebo o co jde specificky eh, při vyjednávání o zemědělství? Děkuji a nyní eh, vítám vyslance Nového Zélandu při EU. Má několik minut. David Taylor má slovo. Very much, Mr. Chairman. It's a real pleasure to be here. Děkuji vám, pane předsedo. Je mi nesmírným potěšením být eh, mezi vámi. Děkuji vám za živý zájem, který máte o eh, proces vyjednání dohody volném obchodu. Budeme s vámi velmi ochotně spolupracovat v průběhu celého jednání a také poté, co bude jednání dotaženo a bude potřeba ho schválit. Vnímáme to jako součást širších vztahů mezi EU a Novým Zélandem. Jak víte, máme silný vztah, vztah, který se prohlubuje v průběhu let. Stojíme také bok po boku při multilaterálních jednáních ve vztahu k um, řešení takových věcí, jako jsou například klimatické změny, bylo řečeno, že není tolik eh, eh, zemí, které eh, jsou si tak blízko jako Evropská unie a Nový Zéland. Čili tohle je pro nás naprostá priorita. Vysílá to signál Evropské unii i celému obchodnímu systému, který je vystaven hrozbám. Naše předchozí vláda intenzivně tlačila o zahájení jednání a nová koaliční vláda pokračovala v tomto jednání. A chceme poděkovat paní Mogherini, paní Malstrom, které se o tom mohli přesvědčit eh, na, vlast, eh, na vlastní oči v průběhu návštěvy na Novém Zélandě. Takže jinak eh, samozřejmě chápeme naše perspektivy a politiky. Myslím si, že ten popis byl velmi dobrý, ta stávající situace, my s tím souhlasíme máme samozřejmě vysoký politický závazek, co nejrychleji dotáhnout toto jednání. Díváme se podobně na mnohé obchodní otázky a také na to, aby byly inkluzivní obchodní politiky. A pokud jde o rychlost a kvalitu, myslíme si, že můžeme se posunovat rychle. A myslíme si, že to nebude na úkor dosažení ucelené ambiciozní dohody. A doufáme, že Evropská unie se na to bude dívat podobně. Pokud jde o další progresivní prvky, tak my jsme okopírovali některé vaše, eh, vaš, ten váš termín, eh, kdy se snažíme, aby to bylo lepší pro malé a střední podniky, ženy, udržitelný rozvoj, klimatické změny, eh, ob, pracovní otázky, genderové otázky a otázky Eh, domorodého obyvatelstva. A budeme i nadále udržovat komunikaci s Evropskou unii. Pokud jde o zemědělství, tak k tomu se vyjádřili mnozí lidé poměrně přesně. Chceme otevřené, široké pokrytí tržních otázek, protože jsme znevýhodněni vzhledem k minulým dohodám. Chceme, aby došlo k rovným eh, podmínkám. Myslím si, že můžeme dosáhnout ucelené dohody. Samozřejmě nechceme vylučovat produkty. Vnímáme, jak eh, bylo řečeno paní Kénik, eh, to jako určitou možnost tyto věci vyřešit. Také byla otázka, položena otázka o službách. My vycházíme z evropského textu, jsme s tím velice spokojení. To je další signál našeho závazku a odhodlání. Chceme přebírat některé progresivní myšlenky, ale vycházíme z vašeho textu. U služeb uvidíme, jak eh, to dopadne, co bude. Jsou tu některé nové otázky a těšíme se na eh, to, až se o nich budeme dál bavit. Digitální obchod, myslím, že je dobré, aby bylo možné provádět transakce online, a aby nebyly žádné nezdůvodněné bariéry, aby byly zohledněny zároveň práva eh, spotřebitelů. Řešení eh, sporů, tam jsme se již dohodli na mnoha různých eh, opatřeních. Vítáme popis mediačního procesu ze strany Evropské unie, to je pro nás nová věc. No jinak si myslíme, a ještě otázka Mezinárodní organizace práce. Ratifikovali jsme šest umluv ILO a jsme naprosto odhodláni dodržovat všechny principy a základní hodnoty, které v nich jsou. Vyskytly se některé otázky interpretace dvou umluv, ale proto jsme je zatím neratifikovali. Ale ujišťuji vás, že jinak se naprosto připojujeme k těmto umluvám a jejich základním cílům. A závěrem, pane předsedo, vám chci poděkovat. Eh, těšíme se na další kolo ve Wellingtonu v říjnu a na rychlé uzavření dotažení této kvalitní práce. Thanks a lot, ambassador. Miss König. König, děkuji a dovolte mi začít tou možná nejpopulárnější otázkou týkající se harmonogramu. Pokud jde o tedy čas oproti kvalitě, to myslím, že tady je to poměrně jasné. Budeme se snažit postupovat co nejrychleji s Novým Zélandem, ale Samozřejmě, pokud to nebude provázeno tou potřebnou kvalitou, tak bychom nebyli příliš spokojeni. To myslím, že vše obě strany chápou, takže tady společný cíl postupovat rychle, ale samozřejmě je potřeba konzultovat, hledat řešení problémů, které se vyskytnou mezi koly. První kolo bude na Novém Zélandu již dost brzo, již v říjnu. Pak přijmeme rozhodnutí o tom, kdy konat další kolo ale řekli jsme, že už můžeme provádět určitou práci mezi zasedáními, pokud udržíme rychlost. Jak jsme zmínili již předtím, jsou to určité výzvy, ale obě strany, strany eh, jsou odhodlány najít řešení. Co to bude, jaká to budou řešení, to se uvidí. Ale souvisí to spíš s eh, načasováním toho přístupu k trhu jak vnímáte tu liberalizaci, když nechcete plnou liberalizaci? A samozřejmě při absenci eh, regularizace přístupu na trh těžko můžeme začít mluvit o řešeních, protože nejprve musíme začít nabídkami přístupu na trh a pak uvidíme, v čem jsou rozdíly. Nový Zéland i Austrálie budou určitě žádat velice otevřený přístup ke klíčovým produktům, tam budou určitá citlivá místa. Pak eh, navrhneme určitá řešení. To samozřejmě odpovídá i jiným jednáním, i když tady může být ten rozsah trošku odlišný. Měli bychom se vynasnažit prokázat touto dohodou, že eh, věříme v dohody založené na pravidlech. To platí pro všechny dohody o volném obchodu, ale také bychom měli prokázat progresivní obchodní agendu. To určitě vzejde také z jednání v rámci skupiny. Měli jsme dost málo času před, mezi předložením textu a prvním kolem, takže uvidíme, jaké návrhy vzejdou ze strany Nového Zélandu, co, co bude na naší straně. Ale cílem nepochybně je abychom usilovali o prosazení co nejprogresivnější agendy se zeměmi, jako je Nový Zéland, který už je v čele a kde máme mnoho společných zájmů. Pokud jde o digitální obchod a služby obecně, jak bylo řečeno, zatím není text, ale k digitálním obchodu mohu poukázat na to, že komise na internet eh, dala jakýsi, jakousi obecnou formulaci, která se, s kterou se bude pracovat pak konkrétně v jed, našich jednáních. Řešení sporů, nejsem si jistá, zda šlo, tedy skutečně šlo o tu otázku samotného řešení sporu, kde je mnoho technických otázek, kde se navrhuje například vytvoření panelu, mediační proces. To jsou všechno věci, které, u kterých je bude potřeba ještě další diskuze v průběhu jednání, anebo jestli ta, ta otázka jsou eh, vysela s, se systémem investičních soudů, což ve stávajícím mandátu není ani eh, v, pro Austrálii, ani pro Nový Zéland. A pokud jde o obecné záležitosti, nepředložili jsme zatím text, ale komise již potvrdila zájem posílit tu, to kapitolu. Zatím nejsou žádné postihy a sankce, i když ten návrh ještě nespatřil světlo světa. A pokud jde o dopravní náklady na dopravu a emise, tak samozřejmě eh, doprava má své emisní náklady a někdy samozřejmě nevždy je rozhodující vzdálenost. Musíme přihlížet eh, k celkovému obrázku, ale Obecně řečeno, emise, rostoucí emise dohody, tedy ty, nárůst těch emisí je v podstatě zanedbatelný. Posouzení dopadů, myslím, že toto potvrzuje. Ale pokud jde o emise, není řeč pouze o dopravě, ale o celém výrobním řetězci u takové země, jako je Nový Zéland, která má také eminentní zájem na této otázce, tak bude možné šířit inovativní, emise snižující, omezující technologie prostřednictvím spolupráce. K nímž přispěje i tato dohoda. A ještě... Ano, to myslím, že už je všechno. co ty bezpečnostní doložky? Potřebujeme nějaké bezpečnostní doložky, k eh, eh, tomu eh, skopovému ovcím. Samozřejmě bezpečnostní doložka je jedna z možností, nebo takzvané TRQ, je další možnost. A je to jedna z možností. Uvidíme, A komunikace se, se všemi subjekty je samozřejmě zásadní. Myslím, že tady jaksi uh, eh, šlo zejména, zejména o ty ovce. Děkuji mnohokrát za průběh debaty a myslím, že je nám všem jasné, že rychle neznamená automaticky špatně špatně, ale pomalu také neznamená automaticky dobře, proto si všichni přejeme rychlé, ale důkladné jednání a domnívám se, že ve smyslu transparentnosti bychom neměli pokračovat eh, do nekonečna s tím vyjednáváním, ale měli bychom s kritickými body eh, přistoupit ke svým partnerům. Informujte nás o tom a my eh, vám chceme popřát všechno nejlepší do tohoto vyjednávání a těšíme se, že se tímto tématem budeme moci zase brzo zabývat v tomto výboru. Děkuji. A ne, velice krátce. Myslím, že jsem neslyšela o, o odpověď na, k tomuto principu obezřetnosti a k různým eh, orgánům pro spolupráci. Eh, také bych uvítala i písemnou odpověď, to je jedno. Eh, mohu hovořit velice rychle. Zásada obezřetnosti je praxe, kterou používáme při všech vyjednávání. Je to klíčová koncepce, která je zapracována, i, i když Jednáme tedy o textu této smlouvy a dále interakce s různými eh, regulačními orgány. Tato interakce, jistě o tom jsme diskutovali před určitou eh, dobou, je to na dobrovolné bázi a to opravdu závisí na ochotě těch regulačních agentů nebo orgánů to nezávisí na rozhodnutí komise, také to závisí na jejich ochotě. Já se omlouvám, že naléhám, ale tak tady není interakce mezi různými regulačními orgány. Je to spíše bilaterální, které budou operovat mezi různými zeměmi, ale já tím myslím opravdu interakci Máme tady eh, různé orgány, které tedy v případě obchodu by měly vstoupit v interakci. Dobře, my se k tomu vrátíme. Já si myslím, že to rozhodně není poslední diskuze na toto téma. Paní Königová si poznamenala tuto otázku. Moc krát děkuji panu velvyslanci, děkuji paní Königové a tím můžeme uzavřít bod 15 a přejít bezprostředně k bodu 16. Je to také eh, jedna z důležitých dohod o obchodu, v tomto případě s Japonskem. Budeme mít společnou diskuzi o partnerské dohodě mezi Evropskou unii a Japonskem. Je to bod 16 a bod 17. Na toto téma jsme vedli dlouhé diskuze. Proces vyjednávání začal v roce 2012. Vedli jsme na půdě tohoto výboru několik diskuzí. Vyslali jsme dvě delegace do Japonska, uspořádali jsme slyšení i workshopy a samozřejmě jsme uspořádali přes 30 jednání za účelem monitorování za účasti občanské společnosti a podobně. Takže se vede intenzivní veřejná diskuze o této obchodní dohodě. A nyní se konalo slyšení s různými aktéry 9. července a Naší povinností je diskutovat znovu o této dohodě souvislosti procesem notifikace a pan Pedro Silva Pereira je zpravodajem pro toto téma a já mu nyní dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, přeji vám hezké odpoledne, doufejme po hezké letní přestávce. A nyní si máme vyměnit názory po té, co 17.7. se setkali signatáři obchodní dohody mezi EU a Japonskem. A mnozí z vás se zúčastnili veřejného slyšení 9. července s e, někdejším e, japonským vyjednavačem a s hlavními e, zúčastněnými stranami, jak ze strany EU, tak i Japonska. Chtěl bych říci, že plný text e, této dohody je nyní veřejný, již několik měsíců je známý, není tedy žádný důvod protahovat naši diskuzi o konečném návrhu a můžeme přijmout rozhodnutí. Já se ale domnívám, že tato dohoda si vyžádá podrobnou diskuzi, e, proto se naše skupina e, dvakrát setkala e, v dubnu a v květnu a uspořádali jsme také pro toto veřejné slyšení, o kterém jsem hovořil po celé řadě výměny názorů. jsem tedy schopen, jakožto zpravodaj, velice záhy předložit eh, návrh doporučení a také eh, to bude doprovázet eh, návrh usnesení. Chtěl bych zdůraznit roli Evropského parlamentu. Evropský parlament v nadcházejících měsících přijme toto důležité rozhodnutí. Jak víte, je to eh, jediná dohoda ze strany EU o ekonomickém partnerství. Má vstoupit eh, v platnost, jakmile eh, vydá parlament své schválení. Také je třeba říci, že tato dohoda není žádným překvapením pro Evropský parlament. Ten proces začal záhy eh, a potom v roce eh, v říjnu 2012 jednání o vědavacím mandátu, o přípravných pracech a potom eh, tedy tento parlament byl vždy politickou podporou při tomto vyjednávání. Monitorovali jsme celý proces jménem evropských občanů a nyní bychom měli eh, hodnotit eh, ten výsledek text a naslouchal jsem také eh, různým stranám a měli bychom přijmout rozhodnutí, Hlasování je plánováno na prosincovou plenárku. Budeme tedy dále eh, diskutovat o obsahu této specifické dohody. Chtěl bych vás upozornit na tři hlavní aspekty, které musíme mít na paměti, máme-li hodnotit eh, dohodu o ekonomickém partnerství, a to strategickou dimenzi této dohody, Eh, hospodářskou vyváženost, která byla dojednána a dále otázky regionálního udržitelného vývoje. Nyní tedy k ke strategickému významu. Měli bychom si uvědomit ty přínosy této partnerské dohody v geostrategickém kontextu eh, pro naši externí politiku. Eh, Japonsko je strategickým partnerem, ale je tu také přihlášení se k multinacionalismu a respektování eh, pravidel VTO. Ze strategického pohledu je opravdu smysluplné nejenom eh, uzavřít eh, dohodu o strategickém partnerství s Japonskem, ale i bilaterální dohodu, abychom povýšili eh, naše vztahy na vyšší úroveň. Jsou tu určité výzvy pro mezinárodní obchod a podpis otevřeného obchodu na základě pravidel může být velice Eh, přínosný pro azijsko-tichomorský prostor. A dále nesmíme zapomínat, že tato partnerská dohoda je velice důležitou dvojstranou dohodou, kterou EU eh, kdy uzavřela a eh, představuje to jednu třetinu HDP a skýtá značný potenciál pro rozvoj vztahu proto je tak důležitá ze strategického hlediska. Za druhé, hospodářská vyváženost. Tato dohoda je velice ambiciózní a komplexní dohoda. Usiluje o lepší přístup k trhu a o respektování důležitých obchodních pravidel. Od roku 2016 se hodnotili dopady na AD a na obchod pro obě dvě strany, EU i Japonsko. Konkrétně řečeno, když vidíme konečný text, tak asi 97 eh, překážek bude odstraněno a přitom budou zachovány ty důležité produkty. 200 pět eh, zeměpisných označení bude eh, zachováno a to je velice důležité zejména pro malé a středně velké podniky. Týká se to potravinářství, textilu, eh, vinných a mléčných produktů. Ty budou také důležitými příjemci. Jsou důležité ne celní překážky, které byly odstraněny v rámci konzultací, ale musíme e, závazek k monitorování bedlivě sledovat dále. Je tu závazek o 10% snížit cla e, za sedmileté období. Pro Japonsko to bude e, znamenat přijímat standardy eh, v oblasti automobilového eh, průmyslu, takže je to zisková situace pro EU i Japonsko, eh, kde působí velmi mnoho automobilových výrobců. Japonsko odstraní doložku o operační bezpečnosti a vytvoří se tak rovné podmínky pro evropské dodavatele. Nyní k udržitelnému rozvoji. Tato dohoda obsahuje samozřejmě kapitolu o udržitelném vývoji. Obě strany se zavazují, že budou do držovat multilaterální dohody v oblasti životního prostředí, také zahrnuje některé inovativní prvky jako corporate governance, eh, změny klimatu a tato dohoda obdobně jako dohoda s Kanadou obsahuje eh, závazek eh, respektovat základní pravidla Mezinárodní organizace práce. Měli bychom to samozřejmě uvítat, ale my také víme, že umluva 105 a, je, a 111, která se týká diskriminace, eh, vzle, ještě Japonskem nebyly ratifikovány respektování základních pravidel Mezinárodní organizace práce jsou velice důležité pro Evropský parlament. Takže v procesu by se Japonsko mělo přimět k podpisu obou důležitých úmluv. Musím končit. Pane předsedo, chtěl bych se zmínit pouze o tom, že kapitola o udržitelném rozvoji umožní další spolupráci, abychom bojovali proti nelegálnímu rybolovu a kácení stromů, což je důležité pro eh, eh, japonské mechanismy hospodářství a dohoda také zahrnuje revizní doložku k doložkám, což umožňuje zlepšení prosaditelnosti eh, obsahu těchto eh, kapitol. Tuto revizní doložku eh, bychom měli mít co nejdříve. Závěrem bych chtěl říci, že to neobsahuje kapitolu o ochraně investic. Vyjednávání bude probíhat separátně. A dále tu není žádná revizní eh, doložka, k tomu se vrátíme za tři roky. Zajímaly by nás záměry a závazky Evropské komise v tomto ohledu. To je prozatím vše. V diskuzi budeme pokračovat a těšíme se na vaše připomínky abychom mohli eh, k této dohodě připravit politické rozhodnutí. Děkuji a nyní dávám slovo stínovým zpravodajům dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že se všichni shodneme, že tato EPA posilí obchod eh, se eh, službami i zbožím a také zvýší možnost investic na obou stranách. Podívejme se na některá čísla. Odstraní 99 cel, které platí evropské firmy exportující do Japonska. Časem 85 evropské zemědělské produkce bude moci vstoupit do Japonska naprosto bez cel. Dohoda uznává speciální status více než sotu evropským um, produktům se specifickým zemědělským původem. Evropské společnosti budou moci konkurovat eh, v, ve státních zakázkách eh, japonským společnostem a v klíčových eh, městech Japonska. Zahrnuje to i investice do železnic. Tato dohoda posílí investice na obou stranách. Ehm, mimo obchod. Posílí to také ehm, investice do investici, do, do investice do bezpečnosti, eh, ochrany životního prostředí a také to posílí eh, vztahy mezi eh, lidmi. Je to také krok v boji proti protekcionismu, především v současné době, když se podíváme na to, co se děje v USA. Myslím si, že nemůžeme ehm, než opět zdůraznit, eh, jak důležitá tato dohoda s ohledem na současný mezinárodní kontext je. Eh, zajímavé je podívat se také na eh, čínskou iniciativu. Myslím si ale, že e, dohoda s Japonskem vychází ze společných principů a je to něco, co už jsme dlouho očekávali. Myslím, že bychom měli tuto dohodu schválit co nejdříve. Děkuji, Emma. Já hovořím jménem stínového zpravodaje EKR Sajeda Kamala. Omlouvá se, že zde dnes nemůže být. Toto je naprosto zásadní dohoda, která pokrývá téměř třetinu světového HDP. Implementace dohody mezi EU a Japonskem um, posílí uh, podniky, posílí konkurenceschopnost a hospodářský růst. Zároveň přinese výhody pro spotřebitele tím, že se sníží ceny a zkvalitní služby. A tato dohoda je rovněž eh, strategicky důležitá eh, právě ve chvíli, kdy se objevují nové přecházky obchodu. Evropská unie a Japonsko ukazují, že chtějí eh, otevřený obchod. Na začátku jsme měli některé výhrady, ale nyní Eh, zdůrazňujeme, že eh, zde dochází eh, k pozitivnímu otevření obchodu také v oblastech, které dříve byly hodně omezovány celními i necelními překážkami. A tato dohoda rovněž umožňuje přístup evropským společnostem na, eh, k japonským eh, státním zakázkám, také eh, v odvětví železnice, především v zásadních městech Japonska. Zároveň Japonsko uzná 110 geografických označení zemědělských produktů z Evropy. Zároveň se Japonsko přibližuje evropským požadavkům na bezpečnost produktů a ochranu životů životního prostředí. Zároveň zde dochází k odstranění překážek, pokud jde o přístup evropských firm na japonský automobilový trh. Samozřejmě bychom mohli jít dále v některých oblastech, ale je třeba přistoupit na určité kompromisy. EKR bychom by v EKR e bychom byli rádi, pokud eh, by zde došlo k většímu otevření eh, v digitální oblasti, eh, především pokud jde o výměnu eh, údajů, tak aby mohla být digitální ekonomika posílena. EKR eh, vítá rozhodnutí radi. Doufejme, doufáme, že eh, postup souhlasu bude brzy dokončen. Těšíme se další spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaji. Děkuji za zelené Klaus Puchner. Mnohokrát děkuji. Uh, regarding services, this parliament has already... Pokud jde o služby, parlament už při několika příležitostech um, zmínil některé obavy, pokud jde o negativní seznamy. A například poslední zpráva výboru pana tohoto parlamentu doplně, doporučila, že investice nebo že kapitoly týkající se investic ehm, v FTA by měly být vyjednávány na základě pozitivních seznamu. To znamená, že tato FTA jde proti eh, doporučení Evropského parlamentu. A další důležitá kapitola je eh, udržitelný rozvoj. A Japonsko eh, neratifikovalo dvě úmluvy MOP. Doufám, že GUE k tomu něco řekne, já nemám dostatek času. Také bych chtěl zdůraznit otázku dřeva. Na slyšení v červenci jsme se dozvěděli, že Japonsko schválilo um, uh, zákon uh, týkající se obezřetnosti. Odpovídá tento zákon našim požadavkům, kdy bude tato legislativa uh, plně v platnosti. Uh, Obezřetnostní princip je velkým problémem v této oblasti. Japonsko má e, jistou legislativu, ale ta je nedostačující. Chtěl bych vás upozornit na katastrofu v Japonsku, ke které došlo a právě kvůli tomu, že v jejich legislativě nebyly dostatečné obezřetnostní principy. Pokud jde o pohyb e, dat, a, a nejsou zde dostatečná ustanovení k tomuto tématu. Takže jenom ještě poslední připomínka, proč komise nedělá více v těchto oblastí. Pro nás je nepřijatelné, že tato dohoda selhává v tolika důležitých oblastech. Děkuji, pane Buchnere, ale abych vás opravil, není jedná se o dohodě o hospodářském partnerství, nikoli e, nejedná se o dohodu o volném obchodu. Pan Scholz zaguje. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za opravení. Jedná se o dohodě o partnerství se silným a obchodním aspektem. Je to tedy také politická dohoda, a která ale zahrnuje do značné míry hospodářství. Z pohledu celé řady politických skupin tato dohoda eh, zahrnuje celou řadu pozitivních věcí, ale já bych zde nalil trochu vody do vína, V poslední době se vyjednává o celé řadě různých bilaterálních eh, dohod, některé už byly uzavřeny. Eh, neustále eh, se vracíme k tématu regulace. Myslím si, že v dohodách o volném obchodu je důležité, abychom tam měli kompetence pro společné výbory. Znamená to ale také, že je zde určitá šedá zóna. Jaké specifické kompetence budou potom připadat existujícím demokratickým grémium, které jsou zodpovědné za regulaci a za schvalování legislativy. Já si myslím, že to je něco, co není doposud dostatečně řešeno. Teprve následující vývoj ukáže, do jaké míry obchodní vztahy jsou upravovány e, zákonodárci nebo tedy společnými výbory a nebo spíše konkurencí na trhu, tedy kdo nakonec určuje pravidla. A zdá se, že zde existuje velká nejistota a proto také občané často nedůvěřují takovýmto dohodám. A další aspekt, který jde podobným směrem, otázka zadávání veřejných zakázek, v, v těchto dohodách máme obezřetnostní princip, také um, se zde jde proti povinnosti privatizace, ale je zde také určitá um, Existují zde ale také určité nejasnosti. A ještě jenom třetí bod bude velice stručný. Existuje zde problém s investicemi, s investiční dohodou. Je v ta dva. Zde bude e, naprosto zásadní otázka, kdo bude e, řešit spory. Zda to budou e, soudy v jednotlivých členských státech, ale to je stále naprosto nedořešená otázka, kterou bude nutné řešit. Paní Arena, děkuji. Takže možná tady bude trošku takový nesouhlasný postoj. Je to spíš otázka na Evropskou komisi, týkající se kapitoly o rozvo- eh, udržitelném rozvoji. Víme, že Japonsko v rámci TPP podepsalo kapitolu o udržitelném rozvoji. Ale já nevím, proč nebyla eh, komise ofenzivnější v tomto tématu, aby vznikla kapitola skutečně se sankcemi, nikoli bez sankcí. Vím, že je tu váhavost eh, formální z hlediska komise, i pokud jde o ISDS, ale doufám, že ustoupí od eh, tohoto přístupu. Dále kapitola finanční, finanční služby. Japonsko je poněkud poněkud um, vlažnější, pokud jde o liberalizaci služeb a vzneslo určité výhrady k liberalizaci, i když my Evropané jsme u liberalizaci těch eh, finančních služeb, jsme kývli, když to může znamenat nestabilitu v případě finanční krize. Takže komise by měla být opatrnější. A dále eh, děkuji Pedrovi, pokud jde o omluvu. Um, Mm, mezinárodní orga, organizace um, um, práce. Já nevím, proč nepoužíváme stejnou uh, uh, agendu, pokud jde o vysledovatelnost. Uh, víme, že Japonsko je mezinárodní platformou těch nelegálních schrán lesů, tedy těžby lesů, které vedou k deforestaci já my z těch firm, které jsou tam, a, takže já myslím, že musíme tyto firmy uh, sledovat daleko bděleji. Dále, uh, má to být dohoda, která konečně respektuje pařížskou dohodu. A když se podíváme na to, co říkal Nik, Nik, Nikolás Ulo, eh, ten používá slovo, že je do, dohoda k, Eh, eh, nikoliv tedy genocidní, ale klimaticidní. V tom smyslu, že podporuje tradiční ag- eh, agrobiznis, zemědělství a včetně deforestace. Jestliže, kdyby Nikolas Ulo byl komisařem pro životní prostředí, tak by určitě podal demisi. Dále německá studie říká, že tato dohoda s Japonskem možná vytvoří 0,04 eh, hospodářského růstu. Čili já žádám eh, jasnou studii eh, o tom, jak, jaký, jaké dopady bude mít na klima, jak do toho, jak promítneme otázku zemědělství, deforestace a klimatu. Je tu revizní doložka a dále okolo se TSD. Komise vypracovala dokument, kde říkala, že nedá parlamentu zapravdu, pokud jde o sankce. Takže eh, možná, že eh, jsme v této věci trochu naivní. Děkuji. Karolin. Děkuji. Již mnohé zde zaznělo a já mám také několik praktických bodů, ale úvodem bych ráda zdůraznila, že jsme řekli, ta je dohoda, jejíž standardy nesmíme podkročit, proto eh, je třeba se v tu tímto způsobem také analyzovat. O čem bych chtěla hovořit, to je eh, je digitalizace služeb. Tady jste zvolili negativní přístup, ochrana služeb ve veřejném zájmu. To vychází z dohody e Ta Tady je interpretační prohlášení, v němž se upozorňuje na to, že jde o výsledek a to u v ty nemáme. Dále obezřetností princip je tu také oslaben podle mého. Je tu sice zmiňována kapitola o udržitelnosti, ale pouze Opírá se to o dohodu SPS a chtěla bych říci, že EU e, již e, e, popohnala některé případy k soudu a prohrála. Co se týče regulační spolupráce, mám také jednu otázku. U CETY také není úplně vysvětleno, co to je a co parlament všechno může učinit. Ptám se, kdo vlastně jmenuje zástupce tohoto gremia, aby bylo možné do toho zapojit parlament a informovat, abychom eh, se mohli zhostit své kontrolní eh, role. Již to zde zaznělo. Také eh, se domnívám, že jsou důležité sankční mechanismy, protože když Japonsko u jiných dohod s tím souhlasilo, proč ne nyní? Pokládám za důležité, aby naše kritické body byly ještě zapracovány. Máme máme značné pochybnosti a není to dostatečně dobré. A ještě má slova Anne-Marie Miner. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, Japonsko, eh, dohoda mezi Japonskem a EU prošla koreperem bez diskuze. Přitom tu měly být písem, písemné eh, poznámky za týden. Takhle se nedá roz, demokraticky rozhodovat. Potřebujeme eh, jasnou debatu. Ochrana, například ochrana osobních údajů, to je něco, něco o co bylo, jsme požádali, ale přitom to teď není v té dohodě s, eh, s Japonskem a Singapurem. Já myslím, že je Eh, že je to trošku nezodpovědné. A já si myslím, že to může i zesílit nedůvěru občanů v Evropskou komisi. Tím si opravdu můžeme dělat dosti medvědí službu. Přece se říká, že není dohoda, dokud není dohodnuto všechno. Nejde jen o ochranu soukromí, ale také řešení sporů, arbitráž, to tak, také není dotaženo. Takže nepřijímejme unáhlená rozhodnutí. Vyčleňme si dostatečný čas na to, abychom to prostudovali, aby byla smlouva, dohoda jasně vysvětlena občanům i členským státům. Děkuji. Děkuji a nyní Pán Ježek má slovo na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych si dovolil jednu poznámku, konkrétní a jednu obecnou. Ta konkrétní reaguje na doporučení výboru pana Evropského parlamentu, ten princip pozitivního seznamu. Já jsem byl jeden ze, ze, ze dvou spolu zpravodajů tohoto výboru a já si vzpomínám, že se týká investiční kapitoly, finanční kapitoly. A cílem této žádosti bylo, že pouze reálná ekonomika by měla eh, tedy mít nějaké přínosy z liberalizace, abychom bojovali s daňovými úniky, aby Japonsko nevykazovalo určité charakteristiky daňového ráje. Obecná poznámka je následující. Myslím, že to bylo hezky schrnuto Petrosovo Pereirou. Veškeré studie a úhly jasně, jasně, že tedy firmy z toho budou mít prospěch a ukáže to také, že Evropská unie je na čele, pokud jde o světový obchod. Myslím, že to ještě posílí náš vztah s tímto eh, spojencem, který se na mnoho věcí dívá obdobným způsobem. Eh, to v dnešním eh, světě hodně znamená. Když se díváme na tu dohodu ze všech možných úhlů pohledu, já vidím jenom většinou pozitiva. Jistě, že to budou některé věci, která, které, které účast, účastníci vnitřního trhu, pro které to bude trošku větší výzva se přizpůsobit novým pravidlům, ale to je přece každé dohodě a já jsem strávil takřka polovinu života v centrálně plánované netržní ekonomice a já prostě vidím, že rozvoj, inovace a mm, pokrok ne, si nelze představit bez hospodářské soutěže. Takže pozitiva jednoznačně převáží nad těmi výzvami a já doufám, že tu transparentní disku, diskuzi a ratifikaci eh, nastavíme správně a že to bude dotaženo ještě v průběhu tohoto volebního období, neboť nelze eh, přecenit eh, tuto dohodu. Pan Marko Širulo za komisi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Zdravím vás. Děkuji všem poslancům a poslankyním tohoto parlamentu. My bereme vaše názory na vědomí. Dovolte mi odpovědět na některé eh, vznesené otázky a komentáře. Začal bych důležitou věcí, která se ozývá pravidelně měl jsem obdobnou diskuzi na Envy, ta se týká obezřetnostního principu, principu eh, předběžné opatrnosti. Když se hovoří o obezřetnosti, tak ano, správně bylo řečeno, že v té kapitole obchodu a udržitelném rozvoji je na to odkaz. Ale tento princip je zakotven v našich smlouvách. Takže evropské dohody samozřejmě jsou podřazeny evropským smlouvám. Takže to je obecný princip, který platí pro jakoukoliv legislativu, včetně mezinárodních smluv. Komise má za úkol zajistit, aby tyto dohody byly v, sloula, v souladu sladěny s stávajícími eh, pravidly v oblasti bezpečnosti potravin a sekundární legislativou, kde rovněž eh, platí tento princip. Než bychom měli nějaký problém, ale aspoň pokud jde třeba o hormony nebo geneticky modifikované organismy, eh, to nejsou příliš tedy eh, mm, aktuální věci v případě Japonska, ale jako všechny dohody, i tato dohoda obsahuje jasné bezpečnostní uh, doložky, které, uh, které vychází z principu obezřetnosti. A mm, například kapitola OSPS nebo TBT. A pak eh, obecný článek o výjimkách, který platí obecně napříč celým spektrem. Takže to je nepochybně princip, který je v dohodě naprosto jasně chráněn. A pokud jde o na, například dřevo, eh, tak eh, tady se vedou intenzivní konzultace s japonskou stranou. A již se některé věci implementují, my úzce spolupracujeme s, Japon, s japonskými protěžky na implementaci, včetně sdílení dat a informací, včetně eh, třetích eh, věcí, které se týkají třetích zemí, eh, čili pokud je o legální a nelegální dřevo, tady je, jsou po, povinnosti uvalené na dovozce, které mají zabránit tomu, aby vstoupilo nelegální dřevo na evropský trh. A naše legislativa je tu s tím zcela nedotčena naše regulační prostředí zůstává stejné. Dále, sankce k trhu a udržitelnému rozvoji. To je součástí širší diskuze. A my to plánujeme zohlednit samozřejmě v našich, našich eh, uh, tržních jednáních. Spoláháme se na to, že to může přinést určité výsledky, pokud jde například o ILO, ve vztahu ke Kanadě nebo Austrálii. Maximálně využíváme nástroje, které máme momentálně k dispozici, ale bereme na vědomí také všechny poznámky a připomínky. K dalším tématům Služby. Ano, jednání vycházelo z toho přístupu negativního seznamu, ale když jednáme, eh, vyjednáváme tak eh, a liberalizujeme, eh, tak samozřejmě také chráníme. Hm, jde o to, že určitým způsobem to, o co jde, je zda chráníme naše citlivé sektory, a zda podporujeme ty ofenzivní oblasti a zachráníme zejména naše veřejné služby. Čili to myslím, že leží na srdci všem eh, nebo většině poslancům, ale rozhodně veřejnému mínění. A odpověď je ve stručnosti taková, že samozřejmě dávám, dám, můžeme dát k dispozici všechny eh, podklady, ale veřejné služby jsou naprosto a plně chráněny těmito dohodami a to takže členské státy mohou i nadále chránit, udržet si veřejné služby a bez ohledu na dohodu mohou liberalizovat podle vlastního uvážení. Děkuji. A stručný eh, závěr ze strany zpravodaje. Velmi eh, stručný závěr, když jsem vás připravil o příliš mnoho času. Chci poděkovat kolegům za poznámky, které zohledním návrhu usnesení, o, který se s vámi, o které se s vámi podělím. Chci poděkovat také za vyjasnění ze strany Evropské komise a připomenout, že budeme mít delegaci INTA v Japonsku v příštích několika dnech, 18. až 20. září. A budeme mít další příležitost vyjádřit naše názory v přímém dialogu s našimi japonskými partnery. pokud jde o ratifikaci také o umluvy ILO. Musíme se snažit politicky, abychom našim japonským partnerům jasně komunikovali, že pokrok v této oblasti by parlament vítal. Děkuji vám všem a těším se na další spolupráci s vámi. Příští diskuze se bude konat 27. září v našem výboru. A tím můžeme uzavřít body 15 a 16 a nyní přejdeme, pardon, 16 a 17 a nyní přejdeme k bodu 18. A to je snaha dosáhnout dohody mezi EU a Marokem v oblasti obchodu. Již jsme několikrát diskutovali na toto téma. Záhy také vyšleme delegaci do Maroka a do oblasti západní Sahary. A víme, že se názory liší, víme, jaký je názor Evropského soudního dvora a po vyjednávání s marockou stranou předložila komise nový návrh a já jsem velice rád, že je přítomen komisař Moskovici a seznámí nás s novým přístupem Evropské komise a hned mu předávám slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Nám děkuji za vaše pozvání, a možnost vyměnit si názory o důležitém tématu. Vím, že je to také citlivé, že to e, zaslouží skutečně upřímnou výměnu názoru, Víte, že komise přijala návrh rozhodnutí rady o podpisu a uzavření dohody, kterou se mění e, asociační dohoda s Marokem, dohodou e, při, e, přidružení, Um, s ohledem na západní záhru a tak dále. Víme, že e, e, e, bylo přijato rozhodnutí ohledně podpisu této dohody a o uzavření této dohody je pře, předání parlamentu, čili vám, ke schválení. Další diskuze probíhají, pokud jde o rybolovnou dohodu, to spadá do kompetence pana Veli, takže o tom nechci hovořit, ne, neboť ho nechci připravit o toto privilegium. Ale budeme mít výměny názoru týkající se tarifní dohody a mohu vám na, eh, již nyní říci, že to eh, splňuje tři cíle, ke kterým se myslím můžeme všichni připojit. Jednak závazek eh, konformity, plnění, eh, tedy toho, aby to splňovalo podmínky soudního dvora a eh, příslušných rozsudků. A eh, to byl součástí té cestovní mapy od samého začátku. Dále podporujeme rozvoj západní Sahary prostřednictvím tarifních preferencí. To myslím, že je opět další sdílená záležitost. A za třetí existu, byl tu určitý imperativ nezasahovat do politického procesu, který probíhá v, rám, v rámci mezinárodních uh, orgánů a OSN a tak dále. Víme, že to je právní orgán, ale eh, právní uh, problém, ale neměli bychom uh, jaksi žádným způsobem uh, narušovat, se měšovat do toho politického rozhodování. Takže komise se vystříhala jakékoliv interpretace která by znamenala nějakou změnu postoje Evropské unie. Takže ta modifikace dohody o přidružení nemá za cíl určit, jaký je definitivní statut západní Sahary. Tato otázka je v pravomoci ve zodpovědnosti OSN. Tato dohoda vznikla by, aniž by eh, to bylo na úkor stávajícího statutu tohoto území. Či ještě no, tato politická otázka není dnes řešena. Není tématem eh, tohoto rozhodování. Ale snažili jsme se řešit eh, některé otázky eh, ekonomické, soudní a tak, abychom mohli pokračovat v tom procesu, ale ne rozhodovat o tom politickém statutu, který se bude rozhodovat v kontextu OSN. Takže pokud jde o ty ekonomické a soudní otázky, eh, zase z roku 2016, tam je důležité, aby to neohrozilo ekonomické, ekonomickou situaci a, a, a přínosy té tarifní politiky. Eh, já jsem se osobně účastnil tohoto procesu, protože si uvědomuji právně politickou složitost celé věci. Vím, jaké jsou výzvy um, a budeme proto společně pracovat, abychom vyřešili tento cíl. Parlament si jistě je vědom eh, naléhavosti této otázky, pracuji s paní kolegyní Mogherini, tak, aby ten text 16. července, eh, ten je tedy nejlepší možnou odpovědí a mm, chci ještě zdůraznit, že eh, s ohledem na práci parlamentu komise nenavrhla eh, eh, dočasnou eh, aplikaci této dohody a vzhledem k rozhodnutí z roku 2016 tedy produkty se západní Sahary už nebudou mít tedy, že by neměli již tarifní prace, preference. Jsou tu klíčové, tři klíčové otázky. První se týká eh, plnění eh, a to, jak to odpovídá rozhodnutí eh, soudního dvora zájmům dané populace. Soud nedal jasný návod k tomu, jak získat souhlas populace, což by bylo samozřejmě žádoucí z demokratického hlediska. A soudní právní služby komise rady se domnívaly, že by měly být přijaty všechny rozumné eh, kroky k tomu, abychom vyhověli eh, postoji soudního dvora prostřednictvím eh, služby pro vnější činnost jsme vedli inkluzivní konzultace se zástupci politickými západní Sahary, včetně fronty Polisario k socioekonomické situaci. A většina, většinově se vyjádřili na podporu dohody. Čili chtěli jsme neutrální přístup, depolitizovaný přístup, který by nezavazoval strany tak, abychom zajistili maximální účast. Proto jsme se obrátili na všechny zástupce, všechny organizace, abychom měli co nejširší základ. Někteří se účastnit nechtěli, to je politování hodné, respektujeme to a měli bychom to vzít na vědomí. Ale já to říkám ještě jednou, protože ta otázka, která může být nastolena, Prostě jsme nabídli pomocnou ruku, eh, eh, pozvali jsme je na jednání a samozřejmě budeme i nadále naslouchat, proces není u konce, budeme naslouchat jejím možným doporučením. Je důležité si uvědomit, že zástupci front, uh, byli konsultováni. Takže princip toho práva stanoveného eh, soudním dvorem, já jsem přesvědčen, že, je, že to můžeme, eh, to, co vám předkládáme, je politicky eh, a právně naprosto solidní. Pokud jde o rozvoj západní Sahary, tak ty výrobky zatím již nemají tedy, již nyní nemají tarifní preference, takže jsou znevýhodněny oproti jiným výrobkům, které požívají tuto výhodu, což není samozřejmě spravedlivé. Je to v rozporu se naším společným cílem. A navíc eh, informace, eh, o, o, které máme k dispozici, které vypírají zprávy, pokud jde o prospěch eh, místní populaci, tak víme, že bychom mohli této populaci výrazně Eh, pomoci prostřednictvím těchto opatření. Takže se očekávají pozitivní přínosy v některých eh, sektorových aktivitách, jako zemědělství, rybolov a potenciálně také fosfáty. Západní Sahara, to 47 tisíc pracovních míst, které závisí na rybolovu, 14 tisíc zemědělství a dále eh, je tu 100 milion eur eh, má hodnoty eh, vývoz eh, například rybolovných produktů a to, co můžeme získat prostřednictvím tarifních preferenců, preferencí je asi 6 milion, u zemědělských je to, produktů je to asi 5 milionů, u těch rybolovných asi 15 milionů. Takže když tohle eh, přidáme jaksi k eh, ten eh, místní ekonomice, tak to může mít značný dopad na tuto oblasti celý region. A odmítnout dát západní Sahaře tarifní zvýhodnění, to by, mělo, to by mohlo, výrazně, mohlo výrazně ohrozit vývoz, zejména rybolovných zemědělských výrobků, které jsou tak důležité pro místní ekonomiku. A je pravděpodobné, že eh, již nyní poněkud omezené množství této produkce by se dalo, mohlo ještě snížit, což by mohlo mít negativní dopady. A v podstatě by to vytvořilo jako jakýsi dodatečný handicap eh, pro celé území. Čili kdyby nebyly tyto preference uděleny, tak by to zpomalilo investice, rozvoj, diverzifikaci pracovních míst, to všechno by tím bylo Eh, negativně ovlivněno. Takže tato práce, která je dobře zdokumentovaná, eh, eh, vychází z celé škály různých informací, nejenom ze strany marocké, ale i z různých jiných stran. Samozřejmě, že jsme se ptali marockých orgánů, ale také dalších stran, jako je například Western Sahara Resource Watch a další nevládní organizace. Ale eh, ten proces a ty přínosy nekončí tímto, je to dlouhodobější proces. Návrh počítá se setrvalou výměnou názoru mezi stranami, aby se bylo možno přehodnotit přínosy této dohody a případně i přijmout další nápravná opatření. Vím, že pro mnohé z vás bylo důležité zajistit, aby to nebyl konec procesu, ale aby Evropská unie i nadále pokračovala a sledovala dopady na místní populaci a užitečnost našich dohod. Za několik dní se uskuteční mise Evropského parlamentu v západní, na západní Sahře a já jsem si že to potvrdí závěry zprávy, které ukazují jasné přínosy pro celé území. Někteří z vás by mohli žádat o názor soudního dvora ještě před schválením dohody. Ale já myslím, že odložení na dobu, která by byla minimálně jeden rok, což by mělo podstatné právní dopady, a spo, v podstatě takovéto bez, došlo k odložení a až do dalšího volebního období. A tím by i nadále přetrvával, přetrvával znevýhodnění tohoto regionu. Já respektuji, samozřejmě tady je tu ten respekt politického procesu v OSN. Takže toto rozhodně neznamená žádné uznání svrchovanosti Maroka nad západní Saharou. Je to pouze technická reakce z obchodního hlediska, kde snažíme zohlednit eh, výnos soudního dvora, eh, tak abychom tím prospěli populaci eh, západní Sahary z hlediska tarifních preferencí. A všichni asi se shodneme na tom, že by měli i nadále tě, těchto preferencí požívat. Ale komise plně podporuje proces OSN, který usiluje o naložení politického řešení, spravedlivého, udržitelného, vzájemně všeobecně přijatelného řešení statutu západní Sáry, paní Mogherini se setkala již několikrát s panem Kolerem z OSN a velice silně podporuje jeho kroky na poli OSN. Čili mezinárodní politické řešení eh, je jedna věc a, a ekonomické dohody to, to je druhá věc, jsou dva různé procesy. nechceme, aby jeden z těchto procesů byl nějakým způsobem blokován tím druhým. A já si přeji svou přítomností zde velmi jasně dát najevo, eh, že Evropský parlament eh, může se rozhodnout. Já doufám, že se bude rozhodovat při plném eh, vědomí situace. Všichni jsou si vědomi toho, že ta situace je komplexní, trvá již dlouhou dobu, není to problém nový a, a samozřejmě další mise eh, přinesou nové poznatky, ale blíží se eh, doba eh, rozhodnutí, já samozřejmě respektuji debaty, jimiž se mají vyjasnit pozice. Ale tady se po nás nechce, abychom se vyjádřili k eh, té definitivní, eh, k definitivnímu statutu ani tím, ani o něm směrem. Chceme pouze eh, udělit tarifní preference pro produkty ze západní Saharu, Sahary ve prospěch místní populace. A tyto preference podpoří socioekonomický rozvoj tohoto území a zajistí tak stabilitu regionu. A já jsem přesvědčen, že dohoda přijatá 16. července, která vychází z eh, velice opatrné a bedlivé práce, důkladné práce, ehm, tak eh, a pak samozřejmě další práce e SVČ kolegyně Mogherini, která eh, vám je k dispozici i nadále v případě jakýchkoliv potřeb konzultace nebo nějakých eh, drobných úprav, ale já doufám, že eh, nakonec eh, dojdeme k, že se shodneme na, té, na této záležitosti, která je komplikovaná, citlivá, důležitá, ale myslím, která byla řešena při zohlednění všech nezbytných aspektů. Děkuji vám. Děkuji za to, že jste tady zohlednil, probral tyto důležité, tři důležité otázky a nyní dostává slovo paní zpravodajka. Merci, monsieur président. Merci, monsieur le commissaire. Děkuji mnohokrát a děkuji i vám, pane komisaři prvé řadě bych vám chtěla velice poděkovat, že jste dnes přišel do našeho výboru a chcete diskutovat s poslanci na téma této choulostivé eh, tématiky. Chtěla bych se zeptat, jak je možné přeskoumat původ zboží ze západní Sahary. Eh, již jsme o tom eh, jednali eh, s příslušným útvarem komise, ale neexistuje žádná instituce, která je schopná přeskoumávat původ výrobků ze západní Sahary. Toho se musí ujmout marocké orgány. Chceme se tedy zeptat na ty celní preference pro vývozu z Marok Maroka. Eh, pokud toho Maroko a západní eh, Sahara chce využít, tak eh, tu musí být možnost tohoto přeskumu na základě doložení původu. Jsme si jistí, že jste již o tom jednali s marockými partnery. Mohli bychom postupovat obdobně jako američtí partneři a EFTA, kdy eh, se klade také velký důraz na rozlišování původu. Z části jste již odpověděl, co se stane, pokud Evropský eh, parlament eh, tuto dohodu neratifikuje. Jaká opatření v tomto případě přijmete? Nyní mají slovo stínoví zpravodajové vždy po dvou minutách. a Potom, pokud se někdo přihlásí o slovo Nejprve pan Sika na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž panu komisaři a chci říci, že sdílím to, co řekl pan komisař, tedy zejména Eh, nutnost oddělovat eh, důležité věci. Jedna věc je uznávání důležitého demokratického politického problému eh, v tomto regionu Evropy a potom mezi obchodní dohodou, protože víme, že tu jsou určité kritické prvky, které se týkají zejména kumu zástupců různých organizací. Tady jde o zájmy západní Sahary, ale e, v rámci sítě marockých orgánů e, nedochází k dostatečnému uznávání a toto rozlišování je zapotřebí, protože by to mohlo nakonec ohrozit celou dohodu. Také pokládám za důležité to, co řekla paní zpravodajka. Chci zopakovat tuto otázku. Je velice důležité pochopit, jak eh, můžeme uznávat doklad o původu výrobku a potom eh, s tím souvisí ještě jeden aspekt a ten se týká tohoto území. Já zastupuji Sicílii a Sardinii a během vyjednávání se nemůžeme dopustit takové chyby, že bychom u těchto e, výrobků, jak je to běžné, na jihu Evropy stanovili podmínku, že bychom řekli, máme rajčata a jiné produkty a že potom vznikne krize na trhu. Musíme tedy přihlížet ke vzniku individuálních situací. Děkuji, není tu eh, zpravodaj za eh, skupinu SAD. Budeme pokračovat dál za EKR pan Lund. Děkuji mnohokrát, děkuji pane předsedo. Nemám žádné specifické otázky na pana komisaře, ale možná vás seznámím se stanoviskem EKR. Seznámili jsme se s rozsudkem Evropského soudního dvora a s upozorněním eh, cesty naší delegace a i pan komisař upozorňoval na právní i ekonomickou rozpravu s tím, že chceme k tomu přistupovat pokud možno nepoliticky, neutrálně, ale EKR konstatuje, že v návrhu dohody je výslovně stanoveno, že eh, z hlediska stanovisek EU eh, <clears throat> se nemůžeme uhnout, eh, co se týče postoje Maroka k západní Sahaře to je také stanoveno v OSN, která usiluje o řešení tohoto konfliktu. Měli bychom se snažit, aby v naš, abychom toho dosáhli během našeho eh, mandátu. Eh, děkuji. Eh, to, co jste přednesli, Děkuji za všechny připomínky, ale je mi přesto velice líto, že nemáme k dispozici jenom jeden rozsudek, ale více eh, rozsudků Evropského soudního dvora. Proč? Protože Evropská komise se úplně nezhostila svého úkolu. A díky tohoto eh, eh, judikátu se můžeme zabývat z toho, že musíme respektovat neautonomní status západní Sahary. My se domníváme, že komise měla být více kreativní a definovat přesně ty produkty, které pocházejí z západní eh, Sahary a které nemají celní preference, které by nyní měly získat. Ale tak se nepostupovalo, říkám stručně. Máme ten judikát, který říká, že musíme respektovat přínos pro obyvatelstvo a také respektovat souhlas obyvatelstva. Naprosto souhlasím s vámi, že to je za těchto okolností velice obtížné zjišťovat eh, souhlas obyvatelstva. Fronta Polisario se nechtěla toho jednání účastnit a nemůžeme tedy nikoho nutit eh, k, eh, k vyjednávacímu eh, stolu. Takže některé věci musíme od sebe oddělit a chápat, že je to komplikované. Dobře, produkty pocházející ze západní Sahary by měly opravdu získat výhodnější cla, obdobně jako jiné produkty z eh, Maroka, ale za tím účelem musí být definovány. Jinak eh, marocká eh, vláda je bude považovat prostě za marocké produkty, i když budou pocházet ze západní Sahary. Ale Maroko není západní Sahara, tak se alespoň na to díváme. Pokud nepřijmeme politické rozhodnutí, pokud to nechceme přijmout, pak nemůžeme tvrdit Maroku, že tyto produkty ze západní Sahary nejsou eh, marockými produkty. Teď jsme stanovili určitá cla na marocké produkty a pokud chceme zvýhodnit produkty ze západní Sahory, musíme eh, prokázat jejich totožnost, musíme nějakým způsobem identifikovat. Máme k dispozici návrh dohod a pokud eh, všichni eh, projeví dobrou vůli, komise i parlament, pak jako možnost se nabízí protokol, který můžeme doplnit. A v protokolu budou definovány modality, protože eh, tam eh, eh, musí být identifikovány produkty ze západní Sahary. Snad bychom se na tom mohli dohodnout na výboru. Dan Marí, děkuji, pane předsedo. V našem výboru jsme vždy říkali, že dohoda o rybolovu s Marokem se netýká západní Sáry, protože je to obsazené území a eh, nepodařilo se získat souhlas obyvatelstva. 16. července eh, rada rozhodla o prodloužení a došlo také k podpisu. Ale právní zástupci obyvatel eh, západní Sahary, Fronta Polisario, protestovala u Evropského soudního dvora tato stížnost byla odmítnuta, protože se smlouva netýká západní Sahary a Polisario tím pádem není smluvní stranou. Soudní dvůr tedy ne uznává Polisario jako zástupce eh, eh, lidí v západní Sahaře. To není dobré pro místní obyvatelstvo, ale je to tak tedy eh, v dohodě o rybovolu není začleněna západní eh, Sahara. Předsedové, komisaři, několik eh, poznámek po příspěvku mm, pana komisaře Moskovičeho k tématu, které, jak připomněl pan komisař na úvod, je tématem zejména obchodním, technickým, Měli bychom eh, se vystříhat jakékoliv politické interpretace. To jsme řekli jinde. Probíhá proces OSN, kde se řeší problém, který proš, proběhá, probíhá už vlastně 70 let eh, no, mezi Polisariem a Marokem. My bychom se měli zaměřit na západní Saharu s prismatem eh, přínosu pro obyvatelstvo. Tato dohoda mezi Evropskou unii a SRO má eh, tedy vycházet spíš z toho, eh, co z toho může získat eh, obyvatelstvo. Ten ekonomický přínos je důležitý, důležité ho zmínit, protože při absenci tarifních preferencí tak vývoz ze Sahary do Evropy tak eh, bude eh, vlastně eh, zdaněn více než 6 miliony eur v, v tarifech, v celních poplacích. Takže je důležité si uvědomit, že obchod s Evropskou unii je důležitou pákou, která umožňuje rozvoj měst v západní Sahary, jako je Lajum a další. A to stačí, aby, abyste jeli eh, na místo, viděli ty projekty, eh, to se tam staví, 40, eh, přes 46 milionů eur, které byly investovány do zemědělství, zavlažování, čili tohle je všechno důležité. A je to základem rozvoje západní Sahary a místní populace. Děkuji. Klaus Buchner. Vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Podle mého názoru touto eh, dohodou není aplikováno rozhodnutí Evropského soudního dvora. Evropský soudní dvůr jasně řekl, že je nutné vyjednávat s lidmi ze západní Sahary. Vy jste vyjednávali eh, s vládou Maroka, s okupanty. Vyjednávali jste s některými nevládními organizacemi ale řekli jste, mohou se kdykoliv vyjádřit. Ale to nebylo rozhodnutí Evropského soudního dvora. Evropský soudní dvůr řekl, že vyjednávání musí být vedeno právě s nimi a ne, že se mohou kdykoliv vyjádřit. A druhý důležitý bod rozhodnutí Evropského soudního dvora byl, že lidé ze západní Sahary z toho musí profitovat. Tak, jak vy to vy jste to eh, připravili, z toho bude profitovat eh, právě ta ukupující moc, eh, která v tuto chvíli představuje většinu ehm, lidí. Takže tím podporujete okupaci. A obyvatelé západní Sahary nebo tito lidé ze západní Sahary z toho profitovat nebudou. Znamená to tedy, že politika EU, především politika komise, podporuje okupaci. Chtěl bych upozornit na to, že lidé ze západní Sahary eh, jsou utlačováni, mučeni. A jsou to ta nejhorší mučení, eh, o kterých jsem kdy řekl, a to jsem byl aktivní u Amnesty International. A, a my to zde prostřednictvím komise podporujeme. Já si myslím, že bychom se měli stydět. Pan uh, ehm, Marčelizi? Děkuji za slovo. Děkuji panu komisaři za to, že se dostavil. Souhlasím s vámi, je to těžké téma. Ale to neznamená, že ho musíme ještě víc komplikovat. Mě to trošku překvapuje. Protože v tomto případě tu máme Evropskou komisi, která uzavře dohodu s Marokem ze západní Saharou, ale která přitom nebyla vůbec na západní Sahaře. Dělali jste to rovnou v Rabatu. A Evropská unie uznává že přitom, že Maroko nemá žádnou svrchovanost na západní Saharou, ale přitom uznává, že nemá reálná čísla ohledně skutečného obchodu se západní Saharou. můžete mi dát, pane komisaře nějaký příklad uh, uh, obchodní dohody, kterou podepsala Evropská unie, s, s takovými chybějícími údaji za těchto okolností. Říkáte, že západní Sahara by měla být uprostřed toho všeho. Západní Sahara by měla být tím středobodem, ne Maroko. Takže co jste dělat s tou částí neokupovanou? Protože také produkuje určité věci. Bude tato dohoda platit i na toto zemí. Počítá se s touto dohodou? Jednali jste také s touto částí? Nebo hovoříte pouze s tou okupovanou, kde tam, kde jsou okupanti? Takže na závěr říkáte, jaká je cena toho, že budeme čekat jeden o jeden rok déle. Já to otočím. Jaká je cena toho dělat něco, co není legální? Říkáte, že to je ale už 15 let nám vaše služby říkají, že tyto dohody eh, byly nelegální. Že, že nebyly legální. To se jasně říkalo v případě zemědělství. A, nebo rybolov, že to bylo ilegální. A takže budeme čekat rok na to, až uh, řekne uh, soudní dvůr, že to není platné, že to není legální a jakou to bude mít cenu. Takže nyní uzavírám seznam řečníků. Šustav. Pan Čustr. Mnohokrát děkuji. Já mám jenom jednu krátkou eh, připomínku. Eh, mně to připadá problematické oddělovat eh, politiku od ehm, hospodářství a potom jsou ještě technické ehm, právnické otázky. Nevím, jestli je to možné dělat v mezinárodních otázkách. Pane komisaři, já myslím, že nevede k cíli eh, to, když se člověk ptá jenom Evropského soudního dvora na právnické otázky. Řekne, že je to právnická otázka a obrátí se na Evropského soudního dvora a čeká se rok, než to rozhodně. A potom eh, člověk může říct, no z politických důvodů to stejně nechci. A já si myslím, že zde nejde o eh, právnickou otázku. Eh, mohli bychom se možná zeptat Evropského soudního dvora, zda zde jsou požadavky naplněny, ale myslím si, že zde jde především o politickou otázku, že to zkrátka nemůžeme udělat. Elena? Ano, děkuji. Nejdříve bych chtěl poděkovat Nejdříve bych chtěla poděkovat komisaři Moskovičimu za to, že přišel mezi nás a snaží se odpovědět na tyto otázky. Jak vidíte, pane komisaři, jsou to velice kontroverzní a komplikované otázky zde v parlamentu. Je pravda, že nakonec půjde o politické rozhodnutí. Je pravda, že poslanci chtějí vědět co nejvíce informací předtím, než učiní politické rozhodnutí takovéhoto kalibru. Domnívám se, že je třeba, abychom měli více informací. Jsem přesvědčena o tom, že um, komise um, se snažila odvést co nejvíce práce. Já jsem přesvědčena, ale myslím si, že je potřeba přesvědčit uh, více lidí. Jak řekla Majina, Mariana Arena, je třeba také um, být trochu kreativní, abychom eh, v podstatě přilákali k našemu postoji více eh, poslanců. A ehm, došlo k rozhodnutí Evropského soudního dvora a parlament je v tuto chvíli v podstatě rozdělen. A i ti poslanci, které znám, kteří na začátku eh, by chtěli obnovit dohodu, mají nyní pocit, že potřebují více informací, více údajů a více návrhů, které jim budou připadat přijatelné, protože poslanci také chtějí, aby požadavky Evropského soudního dvora byly naplněny. A máme před sebou celou řadu um, otázek, sporných otázek. Já jsem velice ráda, že jste mezi nás přišel. Naprosto věřím v tu práci, kterou jste odvedl, ale myslím si, že potřebujeme ještě více, ještě trochu více, abychom dosáhli většiny, která podpoří obnovu této dohody. Protože je zde nebezpečí. Je zde nebezpečí, že dojde opět k takovému negativnímu cyklu. Eh, a nakonec to bude mít negativní dopad na eh, celou západní Saharu, na Evropskou komisi a bude to v podstatě politická katastrofa, eh, kterou, myslím, nikdo z nás nechceme. Eh, děkuji, pan Gabry. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také komisaři Moskoviči za to, že mezi nás přišel. Proces konzultace je naprosto základní součástí obnovy této dohody. Já budu stručný Souhlasil byste s tím, že tento proces konzultace eh, může eh, zohledňovat eh, názory lidí ze západní Sahary ve chvíli, kdy se plně nezohledňují, kdy nejsou plně konzultovány, kdy se plně nezohledňují jejich názory. Jak komise ehm, vnímá přínosy eh, pro eh, lidi ze západní Sahary, kteří žijí eh, v uprchlických táborech. Abych pravdu řekl, proces OSN už trvá desítky let a v podstatě nevedě k ničemu. A já myslím, že jsme v podstatě skončili někde uprostřed pouště eh, v tomto vyjednávání. Eh, zamyslel byste, byste se prosím nad touto eh, nešťastnou politickou realitou ehm, v souvislosti s prací OSN. Děkuji, paní López Bermio. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji také za vystoupení panu Moskovičimu. Já mám jenom jednu velice stručnou otázku. Možná byste mi to mohl vyjasnit. Já si jsem vědomá eh, důležitosti eh, termínů. To je naprosto eh, zásadní věc, abychom se mohli dorozumět. Především jde o právnické termíny, ale také politické termíny. Mě před, překvapuje, že hovoříte o konzultaci, ale nejde zde o, konzultaci. Ehm, v podstatě zde jde o souhlas. Rovněž se zde nehovoří o místních lidech, ale o eh, saharském eh, národě. Ale pokud ehm, se eh, hovoří o saharském národě, potom OSN uznává, že legitimní zástupce saharského národa, západosaharského národa je ehm, Polisario. Takže není možné, aby Polisario bylo vylučováno eh, z tohoto procesu. Eh, chci eh, vyjasnit tyto základní věci. Je to jenom takové určité zamyšlení. Um, dovolte mi, abych um, hovořila politicky, protože jsem poslankyní. A ptám se, proč děláme dohodu s Marokem, a která je okupující eh, mocností a proč eh, se neučiní dohoda se Španělskem, která v podstatě, které má zodpovědnost za administrativu v této oblasti? Heide Hautala. Eh, mnohokrát děkuji. Pane komisaři, v únoru tohoto roku vaše služby vydaly instrukci celním úřadům členských států, že v případě pochybností o původu určitého produktu zda pochází či nepochází z západní Sahary, musí učinit odpovídající kroky. Moji kolegové se setkali s těmito úřady a bylo zjištěno, že systematicky není identifikováno na dokumentech, že zboží pochází ze západní Sahary. Myslíte si, že vaše instrukce zajistí správné prosazování evropské celní politiky? A dále. Řešíme zde několik otázek souvisejících s mezinárodním právem. Mohli byste nějak porovnat, proč situace mezi Marokem a západní Saharou ehm, ehm, se jako je jiná eh, ve vztahu eh, v EU než situace Ukrajiny a Ruska? A jako poslední Ines Ayala Sender, která zde zastupuje delegaci pro Magreb. Mnohokrát děkuji. A bohužel jsem zde nemohla být na začátku na vystoupení komisaře, protože jsem měla jiné závazky. Ale eh, my v delegaci pro Magreb Magreb eh, velice úzce sledujeme veškeré úsilí ze strany komise, eh, pokud jde o snahu naplnit požadavky vyplývající z rozsudku Evropského soudního dvora. Jak řekla paní Valencionu, tento rozsudek zahrnuje některé um, aspekty. Um, je zde eh, zásadní otázka, jestli se jedná o konzultaci nebo o uh, souhlas. Uh, je v každém případě třeba, aby uh, saharský národ, západosaharský národ byl zapojen. My zde v parlamentu chceme pomoci za lidem ze západní Sahary. Uh, A eh, my zde vidíme nedostatek souhlasu eh, ze strany eh, západosaharských občanů. My se Eh, samozřejmě snažíme podat pomocnou ruku eh, západní Sahaře, ale chceme podávat ruku takovým způsobem, abychom eh, v západní Sahaře všechno nezničili. Není možné řešit věci nešikovným způsobem. V tuto chvíli zde máme velký otazník a to je východní koridor, prostřednictvím kterého už začínají přicházet eh, lidé. Eh, nemohou, eh, jsou to lidé, kteří nemohou přijít ani ehm, západním, nebo ani východním, ani středním koridorem. Dochází zde k tomu, že zde existuje obrovská zátěž pro marockou ekonomiku. Já si myslím, že eh, v této konzultaci se komise snažila eh, opravdu zahrnout eh, zástupce západní Sahary. Víme, že politická situace je tam velice komplikovaná. Ehm, je tam Polisario, které je zvolené Snažíme se i s Policáriem mít vztahy, kontakty. Komise Polisario kontaktovala, konzultovala s nimi, zda by mohli, navrhn- zda by mohli podpořit tuto, tento návrh. Já veškeré toto úsilí uznávám. My v parlamentu se musíme zamyslet nad tím, abychom eh, nemluvili jeden o koze a druhý o voze ve chvíli, kdy hovoříme o jednom regionu. Je to region, kde v podstatě ehm, společně existují dva státy, a to nezapomínejme ještě na Alžírsko. Ehm, je pro nás těžké samozřejmě eh, tuto situaci vyřešit ve chvíli, kdy se to za dlouhou dobu nepodařilo OSN ale v každém případě bych eh, chtěla uznat veškeré úsilí komise, která se snažila vyřešit problém, který je jenom těžko řešitelný. Pane komisaři, máte slovo. Vaše příspěvky ilustrují právě tu komplexnost, politickou komplexnost, technickou, právní, celé, eh, celé této věci. A my jsme si vědomi eh, eh, té komplexnosti již několik let. Ovšem komise přesto se snažila na, aby maximálně odpovědět technicky a právně eh, neprůstřelně na ten. Nechci teď supovat do politických a dalších ohledů. Ale uh, náš přístup je čistě takový, že jsme chtěli vyhovět dopadům určitého rozsudku soudního dvora a přijít s řešením, které prospěje místní populaci. Je to otázka statutu, která by se měla řešit jinde v rámci OSN. Já mohu jen říci, že taková otázka, jakože podporuje komise mučení a podobně, to mi přijde naprosto nemístné a také chybné. Vzhledem k tomu, co dělá paní Mogherini a jakým způsobem se snaží přispět k tomuto řešení. Takže já chci jen uh, tyto věci připomenout. Dále no někteří poslanci a poslankyně hovoří o nutnosti prohloubení, prodloužení a tak dále. My se na to díváme tak, že ten návrh, který jsme předložili, byl uh, učiněn po zralé úvaze, výměnách názorů se všemi zúčastněnými stranami, což neznamená, že by ten proces byl ukončen. Ale já jsem k dispozici, mohu se vrátit po návštěvě, po misi, na místě, můžeme dál o tom hovořit. Je to prostě eh, práce, která dál pokračuje. To rozpracované. Ale myslím si, že to, co jsme vám předložili, by bylo dostatečně seriózně vypracované, aby bylo možné se k tomu vyjádřit. S tím, že je to určité množství témat, ke kterým se můžeme vrátit později. Ještě několik dalších poznámek. Mm, mm, my musíme výjít ze stávající, existující reálné situace. A to tak, abychom přinesli maximum záruk a maximum přínosů. Spravodajka, stínový spravodajka a další se táží na otázku možnosti určení původu těch produktů ze západní Sahary. Já se ujistili, že dohoda je ve prospěch, aby, tedy aby ta dohoda prospěla eh, místní populaci, tak potřebujeme transparentnost. Já s tím souhlasím. Potřebujeme eh, lepší eh, vysledovatelnost produktů ze západní Sahary. Ale nesmíme přitom otvírat pandořinou skřínku politického statutu. Naše služby, další služby, komise SVČ nyní na tom pracují a s tím, že probíhají výměny informací s Marokem. A je to téma, kterém budeme nesmírně eh, eh, neustupní, nároční. Budeme vyžadovat informace alespoň jednou za rok prostřednictvím dohody o přidružení dohodneme se na podrobnostech s Marokem. Už jsme měli přesné diskuze ministerské na ministerské úrovni. A je snad, že komise bude i nadále eh, velmi náročná, bude eh, vyžadovat maximum od marockých, ze strany Marocké. Dále, otázka dopadu. Neratifikace. Ze strany Evropského parlamentu to, toho jste se dotkli z několika uhlů. Já musím konstatovat, že tyto dopady jsou jasné. Absence preferenčního zacházení by mělo negativní dopad. Dopad na ekonomický růst, protože velký počet pracovních míst závisí na zemědělské a rybolovné činnosti. Podívejme se například na zpracování rybolovných výrobků. Pravděpodobně by ta místa odešla do Maroka, to je trošku paradoxní. To proti cíli, který všichni máme, kterým je podpořit eh, rozvoj aktivit západní Sahary. A vzhledem okolnostem, které já si uvědomuji, udělala komise maximum pro to, aby získala informace, objektivní informace, pravdivé informace. I prostřednictvím kontaktu s občanskou společností a využití eh, veřejných informací, například zpráv eh, nevládních organizací. Nemůžeme samozřejmě toto hodnocení eh, zakládat na nějakých anekdotických údajích. Takže dohoda s Marokem byla nakonec nezbytná, protože v té stávající situaci momentálně je to taková otázka, je tedy eh, otázka toho problému, co je dřív, ale bylo prostě, nebyl žádný jiný způsob, jak zajistit preferenční zacházení, než spolupracovat uh, s Marokem. Jediný, jedinou možností bylo uzavřít tuto dohodu, ale budeme Eh, eh, eh, se snažit, aby z toho vzešly hodnověrné informace a aby opravdu z toho měli něco i obyvatelé západní Sahary. A je tu také další otázka, kterou si kladou všichni. na kterou není příliš uspokojivá odpověď, jak to řekla paní Ayala Sender. Že tedy konzultace versus procedury souhlasu. To je samozřejmě složitá záležitost. Paní Ayala Sender dala jaksi do protikladu postup konzultace versus postup uh, uh, uh, konsenzu nebo souhlasu. A my jsme se snažili skutečně přizvat eh, k dialogu všechny hlavní eh, aktéry, zástupce občanské společnosti a tak dále. 25 skupin politických aktérů, které jsme se obrátili, takřka všichni přijali. Pět odmítlo opakované pozvánky, což byla jejich politická volba. A jedna z těchto organizací je nevládní organizace, která měla která odmítla. Můžete se na to podívat v té zprávě, která samozřejmě, když se podíváme na celý ten proces, tak myslím, že jsme splnili z technického hlediska všechny podmínky k tomu, aby to bylo solidní. Ale Evropský parlament má vlastní misi, může to nějakým způsobem potvrdit, doplnit, vyvrátit to, co vzešlo z té naší konzultace. Tolik několik poznámek. Já pochopitelně chápu, že je to vlast, velice choulostivá záležitost. To už víme dlouho. A já se nechci osobně pouštět do meritu věci, to znamená do toho politicko-právního statutu. Chceme jen vyhovět tomu rozsudku. Někdy prostě, kdyby, kdyby samozřejmě byla eh, komise vždy dokonalá rada, to bychom žili v jakémsi dokonalém právním světě. Právě proto máme soudní dvůr a my se snažíme pouze technicky vyhovět tomuto roz, rozhodnutí rozsudku. A uvědomit si také, že musíme zajistit ekonomické toky, tak aby byly co nejúčinnější v nejlepších možných podmínkách ve směrem eh, k populaci západní Sahary. A to je vše. Já myslím, že v konečném důsledku ten náš návrh je rozumný, vyvážený, solidní. A je tu také otázka těch lhut. Čím dříve, tím lépe. Jakékoliv spoždění je na úkor místní populace, a jak říkám, vzhledem k, těm, eh, k té rychlosti práce soudního dvora a tak dále, eh, tak by spoždění znamenalo spoždění minimálně o rok. A za rok bychom se vrátili k realitě se stejným návrhem, jenom bychom přišli o rok. Myslím, že to si nemůžeme dovolit. No a Samozřejmě to všechno součástí širší debaty, kterou hluboce respektuji. Říkám vám to ještě jednou. Dámy a pánové, poslance a poslankyně, jsem připraven kdykoliv se vrátit a bavit se s vámi dál. Ale myslím si, že jsme v daném kontextu odvedli maximálně seriózní práci ve prospěch eh, západosahařanů. A tváří v tvář této realitě vám eh, děkuji za vaši podporu. Eh, Výborně, pane komisaři. A co se týče závěrů, tedy velice stručně dostane slovo paní zpravodajka. Velice stručně děkuji panu komisaři za zodpovězení mé otázky. Vím, že to rozhodně není snadné. Byla bych velice ráda, kdybyste se zúčastnili ještě další výměny názorů ve výboru a také při služební cestě příští týden. Doufejme, že tato cesta bude úspěšná. Jistě bude obtížné téma eh, obchodu naprosto oddělit od politických témat. Ještě jednou říkám, že je to obtížné. Děkuji. Povedeme další diskuzi po té návštěvě. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A nyní se musíme eh, vydat do místnosti 2Q2. Jo. <laughs>